Takže dobrý den, vítám vás, vážení kolego, kolegové, na této společné schůzi našich dvou výborů. Je to tedy výbor LIBE a výbor pro práva žen, FAM, které mají tedy společnou schůzi dnes odpoledne. Na pořadu jednání máme tedy schválení zápisů Žádné připomínky jsem neobdržela, takže si myslím, že můžeme návrh programu schválit. Bod 2, schválení zápisu ze schůzí, ze společných schůzí z 3. května. Takže máme, máme zde dokument, který máte ve vašich materiálech. Nejsou žádné připomínky k tomu takže uvidíme, zda do konce dnešní schůze nebudete mít ještě nějaké připomínky a jinak tedy bude ten zápis schválený. Nyní se dostáváme ke třetímu bodu a to je Evropský ochranný příkaz. Jde vlastně o ochranu obětí násilí, tak, aby mohli využívat svých práv. Jde také o předcházení násilí na ženách to všechno e, patří k tomu, takže Evropský ochranný příkaz ochraňuje ženy a jedná se o vlastně příslušnost našich dvou výborů, to znamená výboru LIBE a výboru FAM. Takže spolupracujeme velmi úzce tady na tomto tématu. Je to článek 51, který je základem této naší spolupráce. V důsledku toho ví, předseda výboru Libe bude spolupředsedat tuto schůzi, nebo tuto část schůze přesněji řečeno, spolu se mnou. A ráda bych vám připomněla, že oba dva výbory společně požádali o stanovisko právní službu parlamentu, pokud jde o právní základ tohoto návrhu. Ještě jednou bych chtěla také připomenout, že máme set, jsme měli setkání 3. května, 1. června a oba dva zpravodajové měli možnost eh, předprezentovat svá stanoviska, své dokumenty. Poslanci také měli možnost přispět, vyjádřit se a Vyslechli jsme španělské předsednictví a Evropskou komisi. Vyslechli jsme také právní službu Evropského parlamentu, jaké je tedy jejich stanovisko ohledně otázek, které jsme jim položili. Další připomenutí, které bych zde chtěla učinit, existuje písemné stanovisko právní služby. Máte ho k dispozici ve vašem materiálu. Rada diskutovala 4. června o tomto evropském ochraném příkazu. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je, byla 9. června. Ve spolupráci se zpravodají jsme však posunuli nebo odložili toto konečné datum. Takže cílem té dnešní společné schůze by mělo být, abychom si ještě podiskutovali se zpravodaji zejména tedy ve světle stanovisek, která jsme obdrželi od právní služby a potom také ve světle těch rozprav, které se vedly v radě. Takže pokud předseda výboru Libe nechce nic dodat k tomu, co jsem řekla, tak bych ráda dala slovo našim dvěma zpravodajům a to nejprve paní Jiménez z výboru pro ženy. Prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. A dobrý den, dámy a pánové. Takže my jsme se dnes se sešli, jak řekla paní Eva Brit Svensson, proto abychom nadále diskutovali o evropském ochraném příkazu. Víme, že ta cesta byla obtížná. V podstatě jedná se o inovace, takže eh, bylo zde mnoho překážek a právě jsme chtěli pochopit ten postup, který se bude uplatňovat. Jde o to sladit systém, komise a parlamentu. Ostatně máme zde zástupce komise a budeme mít teda příležitost získat od nich další vysvětlení a lépe pracovat. Všichni, ví, všichni víme, a zejména to, co požaduje oběti, je, abychom spolupracovali, protože, dámy a pánové, ty oběti eh, nechápou, nezajímají se o nějakou hru kompetencí nebo eh, mezi institucemi. Je potřeba, ty oběti chtějí, abychom jim poskytli prostor bezpečnosti a svobody. To ostatně bylo uvedeno ve stokholmském programu, je to uvedeno také ve smlouvě o Evropské unii. Takže jedná se zde o lepší ochranu obratí, to je ten společný cíl, který nás sjednocuje, nás, radu, parlament, všechny seriózní lidi. Dnes máme příležitost eh, zavést systém ochrany na evropské úrovni a bez pochyby zítra budeme moci pokračovat prostřednictvím dalších iniciativ, které nám představí komise. Komise v každém případě slíbila, že v roce 2011 předloží další iniciativy. Takže já se dnes pokusím a komise nám nabízí ještě práci v budoucnu, ale co bych chtěla udělat teď, to je, že bych se chtěla soustředit na tu ochranu obětí na evropské úrovni, protože jsem se zavázala vůči těm obětem a tady ten závazek překroč, překračuje přirozené hranice Evropy nebo jednotlivých zemí a překračuje kompetence parlamentu nebo rady. Závazky v oblasti ochrany obětí jsou absolutní a doufám, že se nám podaří nabídnout těm obětem skutečný prostor eh, svobody a bezpečnosti v Evropské unii. To je skutečně základní právo každý občan, který, pro každého občana, který cestuje v rámci Unie. Takže musíme být ambiciózní a lépe definovat ten prostor svobody a bezpečnosti, o němž již dlouho hovoříme a který je od nás očekáván. Podle mého názoru jsme nebyli dostatečně ambiciozní, když jsme zpracovávali stokholmský program. Hovoří se o obětech, ale nehovoří se o všech obětech a nepokrýváme jejich různorodost. Takže nyní možná to je právě příležitost pro to, abychom to udělali, protože je v Evropě mnoho obětí, které potřebují ochranu. Ráda bych prokázala, abychom byli ambicioz, že budeme ambiciozní a budeme lépe tyto oběti chránit. Doufám, že budete se mnou sdílet tady tu ambici ochraňovat co největší možný počet obětí v Evropě. Sejména mám na mysli ženy. Ženy, které trpí násilím mezi pohlavími. To je opravdu velmi závažný problém v celé Evropské unii. Ve Španělsku ho zažíváme, v Andaluzii, v oblasti, kde žije. To ještě horší. Je tam obrovský počet žen, nejen, žen tedy, jejichž bezpečnost a svoboda je ohrožena. Jsou také oběti organizovaného zločinu, terorismu, mafie, obchodování s lidmi a tak dále. Jsou určité směrnice, protože existují směrnice Možná bychom se také měli zavázat k tomu, že v budoucnu zpracujeme další směrnice, ale to by nám ne, dnes nemělo bránit vytvářet tento systém ochrany, který nám umožní soustředit se na ty oběti, které to co nejvíce potřebují. Já nechci myšlet monoliticky a skutečně bych eh, se chtěla, chtěla být velmi jasná, abychom dobře věděli, jak na tom jsme, tak musíme vyslechnout také radu a komisi a také bych ráda vyslechla všechny své kolegy. V té zprávě, v mé práci se tedy snažím obracet na všechny, hovořit se, všechny, se všemi, protože co nejširší bude konsensus, tak tím více se nám podaří překonávat ty překážky tento dokument nemůžeme odložit stranou, musíme na něm každodenně pracovat eh, efektivním způsobem, tak abychom splnili očekávání a potřeby těch obětí. Je potřeba, aby to nebyl pouze prodejní argument pro naše voliče, ale skutečně, aby sloužil tento dokument pro ochranu obětí. Děkuji. Tack, fru Jiménez. Děkuji, paní Jiménez. A tím dávám slovo Carmen Romero. Děkuji, paní předsedkyně. Je to ten samý den, jak se sešla Rada pro vnitřní věci a diskutovalo se o, i o EPU. 4. června byla také zavražděna bulharská novinářka. A u lucemburské policie se přihlásila jedna osoba a oznámila, že tuto osobu zavraždila. Nicméně, tuto zprávu mnozí nezaznamenali, my také ne. Osoby, které zde ovšem zastupujeme a ty osoby, které se musí vyrovnávat s tématem násilí, ty jsou ti nejdůležitější. Lucemburská policie spolupracuje s bruselskou policií a snaží se vyřešit eh, tento zločin. Nicméně zdá se, že neexistuje dostatečná spolupráce mezi Bruselem a Lucemburkem. A tak, aby se tento zločin nějakým způsobem vyřešil. A my si tedy klademe otázku, měla tato uh, novinářka uh, nějaký ochranný příkaz v Bulharsku? Eh, nahlásila na policii eh, zneužívání, v Bru- snažila se v Bruselu eh, získat od někoho pomoc. My vůbec nic o tomto případu nevíme. Stejně tak, jako nevíme o spoustě jiných případů, ke kterým došlo. Vidíte, že tedy problém násilí, hlavně domácího násilí, je to násilí, které je neviditelné. Téměř ho neznáme. A za Španělsko mohu říct, že se stále zvyšuje povědomí o domácím násilí. A pokud dojde k nějakému domácímu násilí, po případě k úmrtí, tak samozřejmě Existují sousedé, kteří eh, se zapojí, eh, zapojí se i orgány relevantní, ale bohužel musím říct, že v Bruselu se dost často o těchto věcech neví například o, té, o tom případu zmiňované novinářky. Eh, bohužel je to asi obecnější v Obecně neexistuje dostatek údajů o těchto činech. Je pravda, že nikdy nedosáhneme potřebného pokroku, pokud nebudeme mít k dispozici dostatečné údaje. Vůbec nevíme, kolik v absolutních číslech, eh, ke kolika vraždám dojde, ke kolika úmrtím dojde. Tím pádem je nutné, aby se úřady uvědomily, že potřebují tyto údaje, které nám mohou sloužit i k prevenci. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodajce výboru, protože my jsme se snažili naše postoje sladit. A všichni, kdo přišli s nějakým pozměňovacím návrhem, tak je pravda, že jsme museli posunout trochu lhuty, protože charakter tohoto stanoviska byl skutečně velmi komplexní a chtěli jsme mm, tedy skutečně sloučit naše stanoviska, proto jsme se rozhodli, že lhůtu posuneme, tím pádem dosáhneme potřebného konsensuálního stanoviska. Za vývod Libe bych chtěla říct, že potřebujeme, abychom prosadili EPO co největší konsenzus veškeré argumenty, které byly vyjádřeny, jsem poslouchala. Něk- zazněly i takové hlasy, které říkali, že evropské ochranné opatření nepotřebujeme. A já myslím, že něco takového nemůžete vůbec říct, pokud se podíváte, z jakých e, údajů vycházíte. Je pravda, že tady máme také dvě Eh, právní služby, právní službu rady a právní službu parlamentu. A obě tyto rady vypracovaly stanovisko a řekly, že právní základ pro evropský ochranný příkaz je v pořádku. A pokud někteří říkají, že mm, se to stejně neuskuteční a že jsou zde velké deficity, tak přeci je důležité, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby, tato, aby tento příkaz byl proveditelný a také, aby, aby byl v praxi používán. Ještě jeden argument bych přednesla. Když mluvíme o sekundární viktimizaci, tak si myslím, že to vůbec není pravda. Znamená to, že oběť se přestěhuje a začíná od, znova. A pokud by existovalo nějaký, nějaký rychlý postup, tak jim počítá takováto směrnice, tak si myslím, že by to byl ten nejvhodnější nástroj. Byl by to lepší nástroj možná než tento. Pokud by nějaký takový lepší nástroj existoval, tak by bylo dobré, abychom ho používali, abychom ho implementovali. A bylo by dobré, aby existovalo nějaké místo, jedno místo v každé členské zemi, což by neznamenalo, že e, všichni odsouzení jsou snad homogenní ve všech členských státech. My se zde nebavíme o právní harmonizaci, spíše se zde bavíme o rychlém postupu, v rámci kterého by v každém členském státu existovalo nějaké místo, kde by oběti, na které by se oběti mohly obracet, pokud by to potřebovali. A zda to bude probíhat eh, v rámci preventivního opatření, eh, zda to bude nějaké opatření, které je nezávislé na soudu, na který se oběť obrátí, či od nějakého jiného místa, to už je jedno. Takže zatím není definice toho, co si představujeme pod násilím na ženách v evropském prostoru. Nicméně, měli bychom si některé věci ujasnit. Například obchod se ženami. Defa- to definice obchodu se ženami už máme, nicméně násilí na ženách stále ještě definováno nemáme. Uh, v naší zemi to bylo definováno tak, jako kontinuální provádění násilí, eh, zraňování, eh, stalking, tedy sledování, sexuální zneužívání, eh, donocování k sexu a tak dále. A tím pádem je důležité, abychom si to přesně vyjasnili a definovali, co násilí na ženách je. A tím pádem já bych se chtěla zeptat i komise, zda máme nějakou směrnici, či zda můžeme vytvořit nějakou směrnici, která by se zabývala násilím na ženách. Samozřejmě ne, nemusí to být pouze exkluzivně na ženách, může to být i na jiných kategoriích eh, obyvatelstva, které násilím trpí. Dále, co se, eh, by mě zajímalo, zda se plánuje hodnocení dopadu. A jaké hodnocení dopadu to bude? Hospodářské hodnocení dopadu? Za další, domníváte se, že takovéto hodnocení dopadu bude prováděno ještě před touto směrnicí, nebo ta práce bude probíhat paralelně? s prací parlamentu. A mohlo by to také v rámci tohoto procesu sloužit k tomu, že vylepšíme naši směrnici. A za třetí, kdy bude předložen návrh na směrnici a kdy se poté tedy směrnicí můžeme zabývat. Pokud by takováto směrnice o násilí nebyla a pokud bychom neměli definováno násilí na ženách, tak se bude eh, pokračovat ve stávající praxi, že ženy budou umírat. A já si myslím, že my máme povinnost vytvořit nástroj, který by nám umožnil řešit tyto delikty. Po případě by nám eh, pomohl zlepšit prevenci. Pořád dochází k vraždám, jako například eh, k té vraždě bulharské novinářky. Já myslím si, že pokud bychom měli eh, již nějaký zrychlený postup, tak by nám tento postup pomohl. Komise eh, se nad tímto tématem zamyslela a my jsme samozřejmě připraveni vyslechnout si stanovisko, po případě nějaký návrh. To by nám pomohlo k tomu, že bychom mohli doplnit některé oblasti naší prací, kterou se rada ještě nezabývala. A mohlo by to sloužit také k tomu, že bychom mohli vypracovat dodatečné pozměňovací návrhy. Já bych chtěla komisi poprosit, aby se tím zabývala co nejdříve, tak abychom mohli dosáhnout shody a pokročit v tomto tématu dál. Vám tak, fru Romero. Děkuji, paní Romero. Nyní jsme si tedy vyslechli také eh, jeden příklad, který tedy bohužel Eh, bývá takovým dost častým příkladem. Bohužel k takovým věcem dochází dost často. A celý eh, účel tohoto ochranného příkazu je právě zabránit takovým strašlivým činům. Nyní bych již tedy zahájila rozpravu. Dávám slovo kolegům, aby vyjádřili své názory. Prosím, kdo má zájem se přihlásit do, do, do debaty. Eh, Först vill jag ge ordet till Fru. Nejprve paní Molín. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že ten text je, a to téma, které, o kterém zde dnes diskutujeme, vede každého eh, z nás k tomu, abychom převzali odpovědnosti a závazky. Myslím si, že je potřeba, abychom všichni cítili, že toto téma se nás týká, protože to je skutečně důležité, zásadní téma v naší společnosti a přitom velmi obtížné téma. Domnívám se, že ten první užitek, který můžeme všichni vytěžit z této práce, je, že právě dojdeme k určitému kolektivnímu uvědomění si problému, který se těžko uveřejňuje, protože často se zamlčuje a zneuznává. Kvůli často se zamlčuje, protože v podstatě to, co je potřeba zdůraznit, je, že je to problém, který eh, nacházíme vlastně ve všech prostředích, ve všech vrstvách společnosti. Není žádné prostředí, kterého by se tento problém eh, násilí nedotýkal. Nejedná se pouze o ta znevýhodněná prostředí, eh, ale nejedná se pouze o řekněme, starší lidi, sta, mladší lidi, venkovské prostředí nebo městské. Je to problém, který se dotýká celé společnosti a musíme, skutečně máme povinnost zavázat se k dosažení rychlého výsledku. Takže vyzývám také všechny své kolegy, na základě toho, co odvedla za práci paní Jiménez a paní Romero, zejména protože zde máme skutečně povinnost zavázat se k výsledku, pracujeme ve prospěch obětí, které jsou ve všech prostředích. Druhá věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, je, že některé z těchto obětí jsou velmi mladé. Je pravda, že můžeme vyzdvihnout, tak jak to eh, bylo uděláno, ty nejzávažnější problémy, které se týkají vražd osobností, které jsou již známé, ale musíme mít také na paměti tu skutečnost, že jsme v našem životě se setkali s, malý, s drobnými, malými oběťmi, které ještě nedosáhly deseti let. A i to nás nutí ještě navíc, abychom byli ještě aktivnější a ještě efektivnější. Třetí bod, který jsem chtěla zdůraznit, je ten, že problém nebo obtíž naší práce není jen, aby těch 27 členských států se sladilo a jak si skutečně se začalo závažně tímto problémem zabývat. Ale je to také ta nutnost vyzdvihnout tento problém, zdůraznit ho, protože často jsou ty oběti v pozici osamocení, izolace a my musíme eh, jednat tak, abychom lépe poznali samozřejmě na globální úrovni celý ten problém, ale aby eh, se ty oběti mohly skutečně vyjadřovat, aby o tom hovořili, o těch problémech, abychom jim lépe dokázali pomoci. A ten poslední problém, o kterém jsem se chtěla zmínit, je, že musíme být daleko efektivnější. A já skutečně vyzývám ke koordinaci evropských akcí mezi všemi 27 členskými státy a pokud se nám nepodaří rychle dosáhnout koordinace na takovéhle úrovni, abychom tak, aby skutečně se vlastně oběť, která již projde nějakým utrpením v jedné zemi, aby se to neopakovalo celý ten proces ve druhé zemi, tak my budeme na vině. Je to skutečně zásadní problém rovnosti občanů a ochrany občanů. V v naší evropské konstrukci, což nás vlastně skutečně zavazuje k efektivnosti a to k efektivnosti ve všech prostředích a ve vše, v každém věku. Pro, u žen samozřejmě, ale obecněji u všech občanů. A pokud ve výboru pro ženy, ve kterém pracujeme, může získat také podporu výboru LIBE, abychom mohli postupovat rychleji a efektivněji, tak to je právě to, co se od nás očekává. Děkuji. Fru Morin och ehm, nästa fru... Děkuji. Nyní paní Bilbao. Gracias, presidenta. Y muchas gracias a las ponentes por el esfuerzo que están. Velice děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat oběma zpravodajkám za jejich práci a za jejich snahu postoupit eh, s touto tématikou vpřed. Domnívám se, že všichni, kdo zde dnes sedí, a také i všichni lidé, kteří se věnují těmto otázkám v různých institucích po celé Evropě, chtějí chránit oběti. A to zejména oběti násilí založeného na pohlaví. A to jsou také často oběti v rámci rodiny. Často jsou obětmi i mladé dívky. Někdy se na to zapomíná, mluvíme o ženách. A jsou zde také eh, události z poslední doby, které jsem zaznamenala. Jedná se například o to, že byla jedna žena, se stala obětí násilí a e, nejenom, ta e, nejenom tato žena, ale ještě její dítě. E, chci ještě připomenout, že dnes jsou zde různé nové struktury i v rámci rodiny, i v rámci párů. Nyní podívejme se na lhutu k předkládání pozměňovacích návrhů. Myslím si, že Eh, je to tedy pozměňovací návrh 18, který má zabránit dvojí viktimizaci nebo té druhotné viktimizaci. Eh, znamená to tedy, že se musí koordinovat postupy jednotlivých členských států a nemělo by se stát to, že ženy budou nuceny k tomu, aby eh, tedy museli mít další překážky, co se týče toho ochraného Ehm, příkazu. Také jsou zde nové postupy ke koordinaci, nové postupy, které se týkají předávání informací. Toto vše by se mělo koordinovat na evropské úrovni. Jsou zde ještě další věci, nechci hovořit příliš o podrobnostech, ale to tedy vše je v těch mých 18 pozměňovacích návrzích. Já se chci zeptat, na kdy se tedy odložila ta lhůta pro, poz, pro předkládání pozměňovacích návrhů? Na schůzích jsme o tom hovořili. Já jsem hovořila o tom, že je zapotřebí vynaložit větší snahu, aby zde byla určitá celoevropská analýza, kterou provede Evropská komise. A ta analýza by měla porovnat systémy ve 27 členských státech. A otázkou tedy je, jak to bude vypadat v jednotlivých zemích, protože je důležité, abyste také byly navzájem ty příkazy uznávány, abyste bylo soudní uznávání. A otázka je, jak to bude, pokud se ty postupy budou lišit, protože některé postupy budou odlišné, některé soudní systémy jsou podobné. Zajímalo by mě, jaké budou výsledky. To znamená, je už tedy nějaká taková zpráva, nebo bude taková zpráva? A pak mám ještě eh, jeden komentář. Myslím, že zatím trošku ztrácíme na dobré reputaci, co se týče naší instituce, protože se zde snažíme chránit lidi, ale zatím to trošku vypadá, že se spíš eh, vlastně navzájem instituce mezi sebou hádají a je to taková válka eh, o, o zákupy nebo válka o vykolíkování si prostoru mezi jednotlivými institucemi místo toho, abychom se věnovali obětem. Takže bych také chtěla apelovat na komisi a chci se zeptat komise, eh, kdy tedy bude možné eh, zavést do praxe tyto myšlenky a jaké jsou realistické vyhlídky pro budoucí roky. Zda je také možné sdílet informace, které schromažďujete. A také je otázkou, zda se v tomto má pokračovat či několik. Hovořili jste také o určitých právních problémech, ale já, ty, mm, já si nejsem těch problémů vědoma. My, eh, kdo zde působíme jako zákonodárci, mm, připravujeme různé novely a pozměňovací návrhy, abychom to upravili eh, tak, aby to vyhovovalo stávající realitě. To znamená, že Myslím si, že můžeme pokračovat v té právní práci, můžeme dále eh, postupovat v právní úpravě stejně jako v, eh, v dalších eh, oblastech. Možná bychom to měli vyjasnit buď dnes nebo na některé další schůzy. To znamená, otázkou je, jaké máte, kam se můžeme posunout, kam se můžeme dostat, čeho můžeme dosáhnout, jaké na to máte realistické očekávání. Ať už tedy uh, je pravda, že jak si pracujeme sou, eh, současně a otázka je, zda tedy to bude ten rok 2011 nebo jak to bude. To znamená, zatím v letošním roce se vlastně paralelně pracuje na této složce a trochu se bojím, aby to nebylo plítvání prací. Možná, že vy přinesete nějaký nový návrh, možná, že nás velice překvapíte, buď pozitivně nebo negativně, ale ptám se tedy, jak ta práce vypadá nyní, jak jsme daleko. Myslím si, že by nám Rada a Komise mohly říci, jak vypadá ta stávající situace, jak se využít, jak, jak najít určité proveditelné řešení. Takže pokud si myslíte, že není možné spolupracovat, tak to rovnou řekněte. Takže buď spolu, buď, eh, myslím si, že bychom měli najít určitý konsensus, abychom pomáhali eh, lidem, kteří jsou oběti tohoto Eh, této trestné činnosti. Myslím si, že by bylo dobré si toto vyjasnit, zda budeme spolupracovat nebo ne. Bylo by dobré vyjasnit si určitá data, určité eh, určité očekávání a neměli bychom plítvat časem, protože se jedná o velice složitou otázku a složité problémy. Děkuji. Nyní paní Bauer. Köszönöm szépen, elnök děkuji, paní... Oh. A, a, re, Děkuji. Asi eh, vlastně má otázka byla již zodpovězena. Nicméně, já bych chtěla dostat eh, buď potvrzení nebo jakési vyjasnění ohledně toho, jak situace vypadá. Já jsem moc ráda, že nyní máme eh, v rukou stanovisko právní služby parlamentu. A mě by zajímalo, Jaké je rozhodnutí zpravodajů? Měli bychom dále sledovat, měli bychom se dále držet tohoto stanoviska? A co se týče 82 jedničky, měli bychom z toho vycházet jako z našeho základu? Nebo bychom měli vycházet z 81a? Jaký je tedy náš právní základ? A také bych chtěla vědět, když se vezmeme 82.1, tak se zde bavíme o zločinech, takže bavíme se o trestním právu. To bude rozhodné právo, pokud budeme vydávat evropské ochranné, eh, evropský ochranný příkaz. A co se bude tedy stát, eh, co se bude dít podle těch, eh, s těmi pozměňovacími návrhy, které vycházely z 81a? Budou staženy? Nebo co se bude dít, pokud zde dojde k vlastně vnitřním rozporům v rámci jednotlivých pozměňovacích návrhů. A mě by skutečně zajímalo, jak budeme postupovat, protože je zde celá řada otázek, eh, která zazněla a pro nás bude důležité vyslechnout si, co to o tom eh, soudí komise, ještě než postoupíme hlouběji do debaty. Oh. Děkuji, paní Bauer. A nyní paní Kosta má slovo. Děkuji. Já skutečně sleduji s velkým zájmem to, co zde zpravodajky přednesly a ráda bych řekla paní Jiménez, že všichni skutečně eh, máme velmi ambiciozní očekávání od tohoto textu a chceme se pokusit zajistit co největší ochranu obětem všech typů násilí, které může vlastně jít až po vraždy smrt těch obětí, ale musíme vědět, eh, kde se máme projevit ty ambice, z čeho máme chtít dosáhnout. Myslím si, že by bylo dobré, abychom plánovali zpracování směrnice, která by pokrývala co největší prostor eh, týkající se ochrany obětí ale máme zde už například velmi významný dokument o obchodování s lidmi, to je konkrétní specifický text, který vlastně byl zpracován z iniciativy 12 členských států. A je skutečně naléhavé, aby vlastně se k tomu přidali i ostatní členské státy, takže bylo by užitečné vyjasnit, jaké jsou ty oběti, které chceme chránit jako první priorita. Nejde o masu různých obětí, ale jde o oběti, které vlastně již jsou předmětem ochrany ve své zemi. Takže je to významný proces, který zde spouštíme. Také ve světle stokholského eh, rozhodnutí pokud jde tedy o ochranu obětí, jde o konkrétní přesné oběti, které jsou již chráněny nebo jsou již předmětem ochrany ve své zemi. Myslím si, že by bylo samozřejmě nezbytné rozšířit to na všechny oběti, ale nejde pouze o to vyjádřit zbožné přání. Myslím si, že je důležité ovědomit si, jaký je právní základ na kterém, ze kterého budeme vycházet a o který se bude opírat to, ten evropský ochranný příkaz, což je skutečně inovativní záležitost a velice důležitá pro evropskou veřejnost, pro evropské šeny zejména. Takže požádali jsme o právní stanovisko a bylo upřesněno, že se nejde pouze o vzájemné uznávání mezi jednotlivými členskými státy a o vzájemnou spolupráci, ale že se jedná o ambicioznější právní zákon základ, jak řekla paní Jiménez, to znamená právní základ založený na článku 3, který vlastně nutí, zavazuje Evropskou unii k ochraně na osob na svém území, osob tedy, které se těší speciální konkrétní ochraně ve své zemi. Pro mě je to jasné, neměl by to být žádný eh, zdroj, který by vedl k nějakým zmatkům nebo k nejasnostem základ článku 3, jak je ostatně jasně uvedeno ve stanovisku právní služby, říká, že z důvodu té kvalitativní změně ve článku 3 nebo na základě článku 3 není důležité vědět, zda ten příslušný orgán v konkrétní zemi je právní, trestní nebo správní úřad, ale to ochranné opatření patří v každém případě do působnosti Unie. Myslím si, že to je velmi důležité a že to je důležitý signál, který vysíláme ten těm současným nebo potenciálním obětem, které chceme na evropském území chránit. Pokud jde o hodnocení dopadů, tak se domnívám, že by bylo pro nás zajímavé, kdybychom e, znali podrobnosti od komise, ale domnívám se, že v podstatě Víme, jak to, jaká je situace v našich jednotlivých zemích. V zemi, jako je moje, jsme vytvořili podmínky pro ochranu a někdy došlo k vraždám, protože udání nebo obvinění těch žen nebyla brata vzata vážně. Takže je skutečně velmi naléhavé, abychom abychom skutečně tento text považovali za velmi naléhavou prioritu. Je určitě užitečné eh, získat co největší upřesnění. Ostatně obě zpravodajky to udělali, vyjádřili vůli vzájemně spolupracovat a spolupracovat i s ostatními, což dosud velmi dobře fungovalo a myslím si, že naše pozměňovací návrhy pomohou ten text ještě vylepšit tak, aby jak řekli paní Jiménez a paní Romero, aby se tyto osoby skutečně co nejlépe chránily a myslím si, že to, že se že nebudeme muset dojít, nebude muset dojít k odkladu schválení tohoto důležitého textu. Takže, protože je důležité obhajovat všechny oběti. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní Grisbeck, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajkám a všem kolegům, kteří se již zapojili a angažují se již po mnoho týdnů do tohoto složitého dokumentu a do této práce. Budu stručná. V podstatě bych se chtěla přidat k tomu, co řekla jednak paní Kosta, paní Bilbao. Domnívám se, že si necháváme otevřené dveře a snažíme se vzájemně přesvědčit hovořit o odůvodněnosti a nutnosti zpracovat tento evropský ochranný příkaz, protože se domnívám, alespoň to vyplývá z těch debat a ze schůzí, které předcházely této schůzi, máme všichni obrovskou vůli chránit tyto oběti, ať už jsou to ženy, jsou to tedy zejména ženy, ale já bych chtěla doplnit ne pouze ženy. Uh, a možná, že na základě této zprávy se nám podaří eh, stanovit určitý právní řád v této oblasti, který bude vlastní Evropské unii. Jsme o tom všichni přesvědčeni, jsme z části přesvědčeni o naléhovosti a o nezbytnosti uspíšit eh, tu, tento dokument. Myslím si, že toto téma překračuje politické eh, směry a že skutečně je v zájmu Evropské unie, aby dospěl co nejrychleji k cíli. V podstatě jsme otevřeli, urči, zahájili určitou novou epochu v Evropské unii po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a závaznosti charty lidských práv. V podstatě měli jsme pocit, že jsme ještě zcela si neuvědomili toto, ale tyto texty a zejména charta nebo listina základních práv a svobod vlastně je vodou na náš mlín, pokud jde o tu myšlenku eh, ochrany o obětí eh, v evropském prostoru. Využijeme tedy této nové epochy, tohoto nového začátku a také té dvojí originality té dnešní rozpravy, kterou zde vedeme. Jednak to, že se pracuje ve společných výborech, tedy výbor Libe a výbor pro ženské záležitosti. A druhá originalita z právního hlediska, jak řekla paní Kosta, je možná ta skutečnost, že to bude, že je to určitá právní cesta, kterou prezentovala s určitou odvahou právní služba rady, takže snažme se, aby oblast působnosti byla skutečně evropská pro ten náš systém, to znamená, tedy navrhněme tuto myšlenku pro konkrétní ochrany jak v těch vydávajícím státu, tak ve vykonávajícím státu, tak aby vlastně se skutečně zdůraznila originalita tohoto rozhodnutí Evropského parlamentu po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a chaty. Takže já zcela souhlasím s tím, co řekla paní Bilbal. Také se domnívám, že je velmi naléhavé v této chvíli definovat časový plán, přestat už jaksi uh, pře- přehazovat tu bramboru mezi jednotlivými s oddělen- institucemi. Skutečně se snažíme spolupracovat, protože všichni sdílíme tuto myšlenku, že ochrany obětí a pokud jde o mě, já skutečně to vidím dosti jasně na, zák- na tom právním základě a na, ve světle jednotlivých stanovisek vyjádřených právníky. Ten postup je originální, ale je jasný. Z právního hlediska Určitě to zavádění, uplatňování potom bude složité, ale prostřednictvím té práce a pozměňovacích návrhů se nám, poku- se nám určitě podaří skutečně to, aby tady ten postup byl skutečně uplatnitelný, protože je potřeba jednotlivé věci maximálně vyjasnit a umožnit, aby v, v, kaž- v jednotlivých v, eh, vykonávajících státech byla taková vhodná právní opatření, která se budou používat, která umožní efektivní ochranu obětí nebo potenciálních obětí, protože se zde hovořilo o situaci té bulharské novinářky, tak, aby skutečně jsme mohli dát tomu formu a aby se skutečně splnila očekávání těch osob v Evropě, tak jak připomněla paní Jiménez před chvílí ve svém úvodu. To znamená, abychom skutečně efektivně ochraňovali oběti, ať jsou to již stávající oběti, anebo dokonce i potenciální oběti. Děkuji. Tak till föredraganden och till kollegorna för... Děkuji zpravodajkám a také kolegům, kolegyním za jejich názory a nyní bych ráda dala slovo zástupci španělského předsednictví. Dávám slovo panu Kolínosovi, který se zastupuje španělské předsednictví. Máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, tady poděkovat za slovo. Co se týče stávající situace, tak eh, v minulosti to vypadalo tak, že zde byly různé, různé překážky, zejména také různé psychologické překážky, které měly velký význam. A myslím si, že někdy je, zde panuje určitá, eh, určitý strach před změnami, protože tyto změny jsou krokem do neznáma. A je tedy možné pochopit mm, určitá zdrženlivost, v tomto směru určitá neochota, ale samozřejmě, že setrvačnost zde není nejšťastnějším řešením. Je nutné něco nového rozběhnout, ale je to obtížné. To je také z části vysvětlení toho, proč jsou tam určité překážky, na které tento návrh naráží. Máme zde tuto otázku a je to velice důležitá věc, jak se na to podíváme z pohledu legislativy. Je to poprvé, kdy k tématu, k tomuto tématu se přistupuje eh, vlastně z hlediska legislativního na úrovni Evropské unie. A z toho pramení ještě větší zdrženlivost až dokonce odpor a neochota. E, zatím zde máme, e, máme zde k dispozici částečné údaje, ale i konkrétní údaje. Máme údaje z různých členských států, například z Velké Británie, Španělska, ale je pravda, že některé země nevedou statistiky pro tuto oblast. Například, když někdo zabije svou manželku, tak se to charakterizuje jako zabití a nevede se to ve statistikách nějak odděleně, jakože by to třeba patřilo do statistiky eh, domácího násilí nebo násilí založeného na pohlaví. Eh, toto je tedy další věc, kterou si musíme zabývat, abychom měli větší přístup k těmto konkrétním informacím. Většina názorů, které zde zazněly, jsem eh, tedy přivítal, děkuji vám za ně. Chtěl bych také poděkovat oběma zpravodajkám za vynikající Eh, zprávu, kterou připravili. Chtěl bych eh, říct, že právní základ už je vyřešen. Už je to jasné, už to máme jasně v písemné formě k dispozici. A otázka tedy není, eh, nebo to otázku tedy není nějaká problematika, která se týká právního základu nebo nejasný právní základ. Můžu vás ujistit, eh, že pokud by tam byl nějaký právní zádrhel, tak španělské předsednictví by od toho dalo ruce pryč. Máme tedy k dispozici pozitivní vyjádření právní služby parlamentu i rady a nyní už zbývá pouze to, eh, kolik eh, ještě potřebujeme dalších odborných posudků, nebo respektive Eh, zatím zde máme dva dokumenty, které říkají, že ty právní eh, základy jsou jasné, tak eh, je otázka, zda tady ještě potřebujeme nějaké ještě další právní dokumenty a další právní názory, než se rozhodneme, abychom začali toto téma řešit. Otázka je, zda je dostatečná politická vůle k tomu, abychom hlasovali pro, abychom to řešili. Co se týče ochranných opatření, které jsou zde k dispozici v této oblasti, tak je možné odhlasovat to, že tyto ochrana, tato ochrana opatření budou platit všude v Evropské unii. Chci tedy zdůraznit, že máme zde vyřešený právní základ, máme zde opatření a otázkou je pouze politická vůle a můžeme se ptát, do jaké míry zda je nebo není politická vůle. Další otázka je tedy pro následování obětí viktimizace. A tam je nutné klást tyto otázky a právě proto probíhá dnešní diskuse. Nedávno jsme o tom hovořili i v mé zemi ve Španělsku. Přesvědčili jsme naše občany, že chceme zkvalitňovat tuto právní úpravu. A eh, také vím, že, nebo chci říci, že tyto de- debaty, tyto diskuse v parlamentu přispívají k tomu, aby ten konečný text byl jasnější a eh, kvalitnější. Dále zde padla otázka, která mířila na španělské předsednictví. Otázka eh, je, kterých zemí se to týká nejvíce. Eh, týká se to všech zemí, protože země, které by se nezapojily do toho prostoru bezpečnosti a svobody a práva, tak eh, tyto země by dali najevo, že nechtějí podporovat tuto iniciativu. Samozřejmě, že tyto země se mohou rozhodnout, zda se zapojí či nikoli, ale já předpokládám, že se zapojí všechny země. Protože by bylo dost těžké předpokládat, eh, že se to omezí pouze na určité země, které přijmou určité určitá trestní opatření, to znamená, že by tam bylo, byly by tam spíše bilaterální vztahy, například eh, Španělsko s, Francouz, s Francií by spolupracovali, ale třeba Španělsko s Německem by nespolupracovali. Bylo by to velice složité, byly by tam otázky, zda některé věci řešit občanskoprávním postupem nebo trestním postupem. Uh, Čili eh, právní služby jak Evropského parlamentu, tak radu nám poskytly velice jasné vysvětlení. Jde o ochranný příkaz, jde o to, abychom zabránili páchání trestného činu. Otázkou je, který orgán bude mít na starosti to, aby se tyto věci prosazovaly v praxi. Jednak zde máme soudní orgány a potom zde máme trestní orgány nebo orgány trest, činné v trestním řízení donucovací orgány. Otázkou je tedy, jak se k tomu bude přistupovat. Další otázkou je, zda chceme tento problém začít řešit nyní, nebo zda ho odkládat. Já si myslím, že bychom neměli ztrácet čas. Jsme zde a můžeme to řešit. Dále zde padla otázka na průchodnost. A chci znovu opakovat, že zde máme jasné vyjádření právní služby. Samozřejmě, že všichni máme právo na pochyby, ale tím, že zde máme dvě jasná stanoviska právních služby, právní služby parlamentu a právní služby rady, tak eh, si můžeme klidně říci, že z právního hlediska je to vyřešeno a mm, otázkou tedy je, proč to nepokračuje, eh, pokud zde chybí mm, pouze politická vůle. Jak jsem říkal, kdyby to, nebylo, eh, kdyby to nebylo právně vyřešeno, tak španělské předsednictví by eh, se tomu už dále nevěnovalo, dalo by od toho ruce pryč, stáhlo by se. Hovoří se o tom, že komise chtěla podobný dokument předložit v roce 2011. O tom se hovořilo. Nesmíme zapomenout, že ten materiál nemá eh, obsahovat pouze ochranný příkaz, ale ještě další, další prvky. A mm, otázkou je tedy, zda, mm, e, že, že bude zapotřebí více času na to, abychom ještě diskutovali o těch dalších prvcích. Navíc to bude komplexnější dokument, bude tam více témat, takže to také bude asi obtížnější e, schválit. Bude se jednat o celý, celý komplexní balík pro ochranu obětí, a to by, mm, která bude spadat do pravomocí soudů. Dále jste padly otázky, které se týkaly eh, článků 81 a 82.1, dále zde máme článek 3, dále zde máme stanovisko Spojeného království. Myslím, že tam se hovoří o lhůtě tří měsíců. Společně to také mělo Spojené království, když uplatňovalo možnost opt-in. Já si myslím, že ta tříměsíční lhuta je docela rozumná. Spojené království také uplatňovalo takzvaný opt-out, to znamená, že se nezapojilo. Ale v říjnu bude muset Spojené království říci jasně, zda se tedy hodlá zapojit či nikoli. Protože po uplynutí té lhůty, po uplynutí těch tří měsíců, to znamená, ta lhůta běží od 4. července do 3. října. Takže po uplynutí té lhuty se musí Spojené království jasně vyjádřit. A také by se to, tomu měla věnovat eh, Rada pro všeobecné záležitosti, která bude zasedat eh, v říjnu. Už nechci dále hovořit, eh, ale ještě bych chtěl zdůraznit nezbytnost politické vůle Evropského parlamentu. Také bude záležet na tom, eh, jakou politickou vůli vyvine belgické předsednictví. Španělsko samozřejmě vždy bude tuto iniciativu podporovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, takže nyní nám zbývá jen poděkovat radě španělskému předsednictví. Bychom chci tedy poděkovat. Pan Fals, Evropské komise, prosím, máte slovo. Thank you, coach. Děkuji. Zdravím všechny, hezké odpoledne. Toto je samozřejmě velmi závažné téma. A ani jako paní Bilbao, já si také nemyslím, že by zde byl někdo v místnosti, kdo by spochybňoval to, že je zapotřebí poskytnout trvalou kvalitní ochranu obětem násilí. Bez ohledu na to, kdo tyto oběti jsou. Často se jedná o mladé zranitelné lidi. Jediná otázka, která se zde naskýtá, jak poskytnout dlouhodobou, udržitelnou, efektivní ochranu. Politická vůle je samozřejmě dobrá věc, nicméně řídí se vždy mm, právním rámcem. Možná se vám to zdá směšné, ale já si myslím, že je skutečně důležité, že se musíme řídit smlouvami. Nemůžeme vydávat zákony pouze podle toho, že si myslíme, že je to pro dobrou věc. A když říkám my, tak se samozřejmě bavím o parlamentu a i o radě. A smlouva jasně stanoví principy a jasně rozlišuje mezi trestním a občanským právem. Tak to prostě je. A na základě debaty, která se rozhořela v mnoha členských státech v průběhu velmi obtížného procesu o ratifikace Lisabonské smlouvy, tak vy všichni víte, že přesná oblast působnosti a aktivit EU v oblasti trestního práva byla velmi kontroverzní otázkou. Takže není překvapivé, že ty pravidla, jak jsou stanoveny ve smlouvě, jsou velmi jasně formulována a my se s tím musíme vyrovnat a musíme tato pravidla uplatňovat a řídit se jimi. Z tohoto důvodu zde byl návrh několika členských států a zde se bohužel musíme držet pouze trestního práva, nikoliv občanského práva. Nelze to rozšířit. Nejde to tak, že bychom dodali nějaké obecné sdělení a řekli, že jsou zde cíle společenství podle článku 3. Komise nesouhlasí s stanoviskem vaší právní služby. Nám se zdá, že toto právní stanovisko nevychází ze správného výkladu. Takže zde vidíte, že přístup parlamentu a rady se výrazně liší se zde bavíme pouze o článku 82, aniž bychom zmiňovali článek 3. Já si myslím, že to, co bychom dělali, pokud bychom jednali pouze na, te, na tomto základě, je, že by vzniklo něco, co by nepřestálo ani první soudní při. A tím pádem bychom neposkytli ochranu obětem, a bylo by to skutečně velmi krátkodobý systém, který by neposkytl lidem to, co potřebují. To je vlastně odpověď na vaši výzvu, aby tři instituce našly zhodu a našli ten nejrychlejší a nejefektivnější a nejtrvalejší způsob, jak poskytnout ochranu obětem. A to, abychom eh, vydávali legislativu podle trestního řízení jako takového nyní a poté doplnili ochranu teprve poté, až bude provedena eh, potřebná práce 2011, eh, to je příští rok, a abychom tuto ochranu doplnili dalšími pravidly, které budou vyžadovat jiný právní, nový právní základ a také jiné složení institucí a členských států v rámci tohoto procesu, tak abychom se vyrovnali s občanskými a správními dopady. Já vím, že oběti násilí skutečně nezajímá eh, tyto právní formality, ale nás to zajímat musí. My se řídíme podle legislativy, nemáme univerzální kompetence k tomu, abychom přišli s jakoukoliv legislativou. My se skutečně musíme řídit smlouvami. Smlouvou, která byla velmi živě debatována, nakonec ratifikována a tak dále. Tedy musíme se držet těchto pravidel a to je postoj komise. To je náš postoj k tomu, jak, poskyt, jak postupovat dopředu. Pokud se chcete věnovat čistě trestním věcem, v pořádku, a ten celý systém může být doplněn příští rok 2011 s nutnou legislativou, která bude ochraňovat další práva obětí. Nicméně nelze to udělat pouze z jednoho právního základu, tak aby, ten, ta, tak aby ta oblast působnosti byla široká. Je to asi škoda, my jsme smlouvu nesepsali, nicméně smlouva je, existuje, platí, my se podle ní musíme řídit a musíme se striktně držet toho, co je v ní. Protože pokud bychom to neudělali, tak, dokon, tak by mohl dokonce i náš vlastní soudní dvůr přijít s rozsudkem toho, že to, co děláme, je neústavní. A to určitě není v zájmu nikoho, a tím pádem by ta ochrana, kterou bychom poskytli, by byla nepromyšlená a trvala by pouze krátce. Já jsem si jistý, že instituce, pokud se sejdou, takže najdou způsob, jak eh, pokročit dál. Asi to bude pravděpodobně dvoufázový postup a já souhlasím, že bychom měli postupovat co nejrychleji a také co nejkomplexněji. A samozřejmě je důležité, aby ta ochrana byla dlouhotrvající, tak abychom obětem poskytli ochranu, kterou potřebují. Vám tak v eh, Děkuji za, příspěv, za vaše příspěvky. Ještě žádají někteří kolegové o slovo. Dávám slovo panu Mariolegovi. Děkuji. Já se domnívám, že ta debata je jasná. A teď musíme přijmout rozhodnutí. Bohužel není zde schoda mezi komisí a tím, co my chceme slyšet tedy a parlamentem. Je to prostě tak. A na základě toho, co navrhuje komise, tak nemáme v podstatě eh, na, na výběr. Musíme v podstatě čekat, až komise zpracuje návrh podle eh, právního základu, který bude zahrnovat jak trestní, tak civilní záležitosti. To je první řešení, řešení A tedy, což by že vlastně bychom museli čekat na konec roku, kdy vlastně komise předloží začátkem příštího roku nový návrh. Druhé řešení, máme zde právní nástanovisko, komise má taky právní stanovisko. A v obou dvou je uvedeno, že můžeme postupovat ku předu, aby se definoval ten systém ochrany. Tak postup pokračujme, postupujme ku předu. Přijměme rozhodnutí nemůžeme prostě diskutovat ještě další měsíce o tom a, a bez nějakého rozhodnutí. To si myslím, že je jasné. Chtěl bych vám říct, že tento parlament s iniciativou rady má zákonodárnou schopnost k tomu, aby mohl rozhodnout. Můžeme prodloužit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, jak navrhuje strana EPP, abychom měli dostatečný čas. Ano, to je rozumné musíme diskutovat v jednotlivých frakcích. Ta debata roz, prostě probíhá a chápu, že některé frakce mají určité pochybnosti, které ještě vyjadřují. To si myslím, že je normální, ale frakce se musí také rozhodnout. EPP, liberálové, sociální demokraté a tak dále. A tento parlament má prostě možnost a schopnost pokračovat ku předu. Takže pokračujme. To je to, co bych navrhl. Pokud dojde ke schodě v parlamentu na tomto textu, tak ho zpracujme, i když víme, že komise nám zde říká, že bychom to neměli udělat. Ale vzhledem k tomu, že máme právní základ a že je politická vůle a e, oprávně, jestli je to oprávněno, tedy no, oprávněno postupovat, tak pokračujme. Pokud, ale teď prosím rozhodněme a pokračujme ku předu. Děkuji. Naše obě zpravodajky se teď mohou ještě vyjádřit. Tak paní Chimenez, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze zopakovala to, co jsme řekli v podstatě všichni. Rozprava pokračuje postupně si ohmatáváme terén, ale vlastně znovu se potom vždy vracíme k výchozímu bodu. Všichni chceme, abychom pokračovali kupředu, ale jak si se nemůžeme shodnout na tom způsobu, jakým bychom měli pokračovat. Nemyslím si, že je to pouze politická práce. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že zde nejde pouze o politické rozhodnutí. Setkala jsem se s mnoha zástupci institucí a z politických skupin a obávají se, nebo ty jejich obavy, starosti nejsou politického rázu. Spíše jsou to spíše obavy ohledně nedostatečné efektivnosti skutečného uplatňování. A já osobně věřím v tuto práci, protože a obhajují ji eh, ze všech sil. Ale pokud mi někdo řekne, že bude problém s tím, nebo že nevěří, že to bude fungovat takto, ty záležitosti, tak se domnívám, že ten systém ochrany, že bychom ho však nadále měli obhajovat, protože ten cíl je správný, ale musíme si to všechno uvědomit a položit si otázku, kde je tedy ta chyba, co tedy, jaký je důvod toho, že jsme dnes v této situaci. Jak to, že cíl, který je tak mm, noblesní, který by měl skutečně, u kterého by mělo být dosaženo širokého konsensu mělo, měli by ho v podstatě podporovat všichni, takže kde je tedy ta chyba a co vede k tomu, že se stále vracíme nebo nacházíme v tomto labirintu, ze kterého musíme nicméně jednou vít, protože ty oběti, ženy, muži, děti, oběti terorismu, násilí mezi pohlavími a dalších typů násilí, musíme jim pomoci. Když hovoříme já se snažím ještě rozšířit ten rámec na co možno tedy nejširší oblast působnosti. Já jsem se snažila jít vždy trošku dál, protože snažila jsem se dosáhnout co nejširšího konsensu. Nechtěla jsem, aby eh, prostě jsme se dostali u tohoto návrhu do slepé uličky. A nechci eh, ně, něco zablokovat, tedy něco, co jsem podporovala od začátku. Ale jsem znepokojená znepokojena, že ten systém nebude uznáván, znepokojena tím, že nebude moci ta oběť eh, říci, kdo je útočník. Máme zde tedy dvě právní stanoviska, která jsou příznivá, ale přesto všechno, přes ta dvě právní stanoviska, která jsou příznivá, jak je to možné, že zkrátka neustále je opozice proti tomuto návrhu. Musíme si položit tu otázku. A jakožto zpravodajka, já se chci pod tím podepsat a zítra mě ty oběti řeknou, k čemu to slouží. Vpadne to do propadliště dějin, nebo to bude skutečně k něčemu sloužit? Já vím, že zde děláme hodně věcí, které jsou eh, vertikální, a, ale mě to znepokojuje, mě to leží na srdci. Já bych se nechtěla podepsat pod nějakou zprávu, která prostě bude potom hozena někam do, do šuplíku a nebude moci být používána. A skutečně žádám komisi, zda není možnost dojít k nějaké schodě. Snažte se, pokuste se podpořit tuto iniciativu já bych byla velmi ráda, kdyby komise akceptovala tuto zprávu, parlamentu. Já jsem již navrhla určitý časový plán. Hovořilo se o červnu, ale potom se to zase spochybnilo. Já budu nadále pracovat na tom tématu, ale chci si být jistá tím, jak to bude se dále vyvíjet, jak to bude pokračovat. Já tedy nevidím, co by komise získala na tom, kdyby tu práci nějak eh, popírala. Rada pracuje v dobré vůli, tak a já nevidím, já bych ráda věděla, co můžeme udělat, aby se nám podařilo dosáhnout schody. Děkuji mnohokrát, předsedkyně. A nyní dávám slovo paní Romero, aby vyjádřila poslední komentář. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Komise nikdy nenapsala žádný návrh písemně, vždy se vyjádřila pouze ústně k tomuto návrhu a mnohokrát nám řekla, že aby ten návrh směrnice mohl existovat, tak je potřeba rozsudek, rozhodnutí a je po, rozsudek a je potřeba, aby ten trestný čin se stal. Pokud se ten trestný čin stane, tak to ochranné opatření nebude k ničemu sloužit. Jak chránit oběti v okamžiku, kdy ten zločin se již stal, ale my zde hovoříme o prevenci, my nehovoříme o sankcích. Protože pokud by tomu tak bylo, proč zahajovat nebo spouštět celý ten proces ochrany obětí? Komise se snaží nás vlastně dezorientovat. To je to. Protože my zde máme jasný zájem chránit oběti, hovoří se o prevenci, o ochraně. Samozřejmě země mohou mít určitá trestní a civilní opatření, jak je tomu ve Španělsku. Ve Španělsku je to čistě trestní opatření, ale škála těch opatření je velmi široká u 32, ze 32 eh, obětí ve Španělsku pouze pět jich oznámí toho eh, útočníka a čtyři podají žalobu. Jak se vyhnout těm situacím, pokud budeme hovořit pouze o sankcích? Hovoříme zde o něčem velmi seriózním, o terorismu, soukromém terorismu v domácnostech. A není to poprvé, kdy opatření proti terorismu se opírají o trestních i civilních, eh, na tre, o trestní a civilní mm, řády. To není poprvé. Takže pokud chceme skutečně ochraňovat ty oběti před tady tím soukromým násilím, soukromým terorismem, tak si musíme být vědomi toho, že možná ten mechanismus není úplně ideální, ale nicméně ve, vezměme, přijměme na sebe toto riziko a rozhodněme. Moje stanovisko je jasné, neměli bychom stahnout ten návrh, měli bychom pokračovat, jít dále a žádám ostatní politické frakce, aby přemýšleli nad způsobem, jak bychom mohli postupovat kupředu. Nezapomínejme na to, jak jsme pracovali dosud, a buďme si vědomi samozřejmě těch limitů našeho návrhu a případné marže omylů. Pokud by se nám podařilo zachránit alespoň jedinou oběť, tak ta naše snaha bude odůvodněná. Děkuji. Tak, fru Romero. Ok. Děkuji, paní Romero. Dosáhli jsme dohody, co se týče následujícího harmonogramu. 12. července to je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů. 2. září, to je datum, kdy proběhne debata o pozměňovacích návrzích a budeme také eh, mít orientační hlasování 29. a 30. září. Chtěla bych poděkovat kolegům, chtěla bych poděkovat eh, zpravodajům eh, jménem výboru Libe a také sekretariátu Libe za to, Eh, jak úspěšně spolupracujeme mezi našimi dvěma výbory. Děkuji všem. A výbor FEM bude pokračovat ve svém zasedání. Please take your seat so we can continue. Tak, navrhuji, abychom pokračovali. Tak, já myslím, že bychom měli pokračovat v našem řádném zasedání. Když se podíváte na náš program zasedání, tak bod číslo dvě je přijetí programu jednání. Nikdo nevyjádřil žádné námitky, takže program jednání je schválen. Bod tři oznámení předsedkyně. Nejprve, nejprve jménem výboru bych chtěla velice vřele uvítat eh, lokální administrátory z italského regionu Spurie, Kalabrie a Bruse. Pozvali jsme je tak, aby se účastnili našeho jednání. Takže vítáme vás mezi námi. Také bych chtěla předat eh, členům některé informace a chtěla bych eh, členy informovat o tom, že 20. a 21. června ve Vilniusu se byl otevřen institut pro eh, genderovou rovnost. Vím, že mnoho členů tohoto výboru eh, tento institut zajímá a v zásadě trvalo dost dlouhou dobu mezi rozhodnutím založit tento institut a skutečným vznikem institutu. Nyní byl institut zahájen, já jsem se účastnila úvodního eh, zasedání, inauguračního zasedání ve Vilniusu. A chtěla bych vám tady poskytnout eh, několik informací. Včera odpoledne někteří účastníci sdělili nejnovější vývoj, co se týče uh, rovnosti mužů a žen. Já musím říct, že tisková konference přitáhla spoustu pozornosti, také účastníků. Média velmi referovala o této tiskové konferenci a bylo také speciální interview pro některé účastníky. To byl tedy k bodu 3, ale někdo se hlásí o slovo, prosím. Paní Thompson. Ano, já bych se chtěla pobavit o tom, co se stalo na planátce minulý, minulý měsíc, když EPP řeklo, že bychom měli stáhnout některé zprávy. A já jsem byla tak zklamaná, a úplně překvapená. A, a uvědomila jsem si, proč muži považují ženy za děti a neberou je vážně. Já pracuji 6 let v tomto parlamentu a pracujeme, muži mají velmi odlišný názor, ale já jsem se naučila, ať jsou prostě, ať pochází z každé skupiny politické, Eh, takže mají skutečně jiný názor. A najednou jsme hlasovali na plenárce a někteří z mých eh, kolegové, někteří kolegové mi začali říkat, že nejsem kvalifikovaná, nejsem kompetentní a ta zpráva, na které pracuješ, eh, ta vychází ze zpráv, které jsme již vypracovali a má zpráva je tedy plná věcí, které vycházejí z jiných zpráv. A já musím říct, že mě to rozesmutnilo, eh, nikdo nás nebere vážně a já bych chtěla, paní předsedkyně, vás vyzvat, pokud bych k tomu, abychom vedli diskuzi, diskuzi o pracovních metodách, protože já nejsem ráda, když mě ostatní zesměšňují. Děkuji, paní Tomsenová. Paní Bárová se také přihlásila. Děkuji. Já jsem očekávala, že se o tom pobavíme na zasrání koordinátorů, ale pokud mi dáte příležitost, tak já bych chtěla odpovědět paní Tomsnové nyní. Mně se zdá, že to téma je trochu obecnější, že je širší a že potřebujeme více než krátkou diskuzi. Někdy je skutečné, eh, je velmi, je na velmi zklamává to, co se děje v rámci výboru a to, co se děje mimo výbor. Někdy jsou ty věci propojené, někdy nikoliv. A co bylo hlavním problémem? v tomto případě. A ten důvod, proč se ty věci tímto způsobem zvrtly, bylo to, že ve dvou zprávách eh, byl dvakrát ten samý odstavec. Pravděpodobně z toho vycházelo ze, se vycházelo ze stejného zdroje. A já si myslím, že je důležité dávat si pozor na to, co dáváme do různých zpráv. Já jsem již eh, dřív říkala, že není dobré, když do zpráv dáváme téměř všechno. Já vím, že to je taková praxe některých našich kolegů, ale já si myslím, že tím pádem eh, snižujeme eh, reputaci tohoto výboru a stáváme se směšnými, protože se snažíme vyřešit v rámci každé zprávy úplně všechno. A já si nemyslím, že to je vhodný způsob, jak postupovat. Mně se tedy zdá, že je spousta věcí, které bychom měli zlepšit při práci našeho výboru. Někdy mám takový pocit, že někteří kolegové potřebují více disciplíny. Možná možná více spolupráce při vypracovávání zpráv. protože někdy se zabýváme skutečně velmi zvláštním tématem. Jedna z předchozích zpráv, kde jsme se dostali do téměř stejné situace, byla taková, že zpráva žádala o to, abychom našli novou, nový právní základ pro vyřešení nějakého problému. A tím pádem někdy způsobujeme problémy, které, eh, které bychom si mohli ušetřit při naší práci. Děkuji za pozornost. A ještě bych chtěla navrhnout, abychom se k této tématice vrátili na zasedání koordinátorů. Děkuji, paní Bauer. Já jsem chtěla navrhnout, že skutečně potřebujeme si o tom hloubkově podiskutovat. Můžeme pokračovat potom ještě na schůzce koordinátorů. Ráda bych se k tomu také vyjádřila. My jakožto členové tohoto výboru máme odpovědnost vůči otázkám rovnosti, ale také odpovídáme za ten způsob, jakým eh, vlastně probíhá tato práce výboru pro práva žen, tak abychom zvyšovali svou, naši prestiž, aby naše práce byla uznávána. Takže doufám, že se nám podaří vrátit k tomuto tématu ještě na schůzce koordinátorů. Myslím si, že bychom tedy teď mohli pokračovat v práci v našem pořadu jednání. Takže schválení zápisu ze schůzí z 15. března, 16. března a 3. až 4. května 2010. Nemáte k tomu žádné připomínky. Pokud nebudou žádné do konce schůze, tak ty zápisy budou považovány za schválené. Teď můžeme přejít k bodu 5 pořadu jednání, který se týká úlohy žen ve stárnoucí společnosti. Koordinátoři se rozhodli v září 2009, že požádají o zpracování této zprávy z vlastní iniciativy. Já netrpělivě čekám na to, že vyslechnu kolegy, naše zpravodaje, zpravodajky, a to paní Pietekainen. Kainen tak prosím, máte slovo. Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zaprvé zdůraznit následující. Zaprvé, eh, ženy ve stárnoucí společnosti jsou stále mnohem důležitějším prvkem a mají stále významnější úlohu. Víme, že celá naše společnost stárne, ale víme, že v té skupině nejstarších obyvatel jsou právě ve velké míře zastoupeny právě ženy, proto je to velice relevantní téma. E, co se týče obecného takového našeho postřehu je tedy to, že když se lidé, když lidé hovoří o stárnutí, tak hovoří často v negativních termínech, hovoří o tom, že to je určitá zátěž, hovoří o tom, že to je problém. A já si myslím, že na e, stárnoucí populaci bychom neměli e, nalepovat nějaké negativní nálepky. Neměli bychom se na to dívat jako na něco negativního. E, měli bychom také e, zdůraznit význam různých služeb, které jsou důležité pro seniory. A je také důležité zdůraznit to, že penzisté, že seniori jsou důležití i pro ekonomiku, protože využívají různé služby, jsou zde poskytovatele, kteří se zaměřují na určité zvláštní e, odvětví, která se týkají velice často péče a tak dále. V členských státech i v různých institucích bychom tedy měli ještě více podporovat pozitivnější e, přístup ke stárnutí obecně. To je tedy první poznámka. Druhá poznámka. Stávající ekonomická i sociální krize má zejména velké dopady na eh, veřejné eh, finance jednotlivých zemí, také na rozpočty těchto zemí. A my víme, že eh, starší lidé, zejména starší ženy, velice často závisí na různých sociálních službách a na různých Um, podporách, uh, na různých systémech sociálního zabezpečení. A je proto důležité, aby se stárnoucím ženám dostalo podpory. Velice často ženy tvoří zranitelnou část eh, skupiny seniorů. Měli bychom to mít na mysli, když přemýšlíme o všech různých opatřeních, která, už, eh, která se chystají v souvislosti s dopady krize. Nyní eh, bych chtěla zdůraznit eh, jeden z hlavních principů, na kterém eh, zakládám svou zprávu. Je důležité, abyste byl rovný přístup k ženám, stejně tak, jako máme, jako usilujeme o rovný přístup mezi muži a ženami. Je důležité, aby starší lidé a starší ženy měli eh, dostatečně chráněná práva. A zejména poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a také dohody o ústavních právech, tak je důležité, abychom tato práva eh, chránili a ne ve všech členských zemích to je vždy dobře, jsou vždy dobře chráněna. Dále je také důležité, aby co nejdříve byla přijata směrnice proti diskriminaci, aby tato směrnice se stala um, účinným nástrojem, který má chránit uh, ústavní práva. Druhý bod, nebo další bod, se týká diskriminace. Diskriminace je často vícečetná a často dochází k dost eh, takové nenápadné diskriminaci, která často není, um, není eh, vůbec chápána jako diskriminace. Často různé instituce nebo různé služby, eh, různí poskytovatelé vlastně diskriminují seniory nebo seniorky aniž by se to uvědomovali. Například eh, jim mm, nabízí určité služby, k nimž mají seniori špatný přístup a tak dále. Myslím si, že je důležité, abychom vyvinuli dobré monitorovací mechanismy, které se týkají diskriminace na základě věku a abychom také zvýšili eh, povědomí o diskriminaci na základě pohlaví. Je také důležité, abychom vypracovali metodu, která bude tedy ve všech členských státech. A tato metoda by měla um, bojovat proti diskriminaci na základě věku a na základě pohlaví. Mělo by také dojít k ohlašování, k, k sledování případů toho, kdy dochází k porušování práv a Eh, evropské instituce by také měly mít eh, jaksi přehled o tom, eh, v jakých případech dochází k tomuto porušování právům a jaká jsou různé opravné mechanismy. Nyní tady ještě co se týče úlohy žen ve stárnoucí společnosti, tak chci zdůraznit, že se také jedná o ženy, které e, stárnou v pracovním procesu. Jsou to ženy, které jsou starší, ale ještě pracují. A je pravda, že zde také existuje určitá diskriminace. Víme, že tato diskriminace existuje. Máme zde třeba takzvané skleněné stropy, které se týkají i starších žen. Starší ženy mají problémy v tom, aby eh, stoupaly po kariérním žebříčku v porovnání se svými mužskými kolegy. A další takový příklad je eh, ten, že pokud žena eh, přijde o práci a je jí více než 40 nebo 50 let, tak má mnohem větší problémy, aby našla práci v porovnání s muži. Zde by komise měla eh, vypracovat určitý dobrý mechanismus. A je třeba také přistoupit ke konkrétním akcím, které by měly zlepšit eh, pracovní život a také by zde měly být zavedeny všechny příslušné mechanismy. Ehm, dále eh, je nutné upozornit na otázku starobních důchodů. Dnes velice se e, ženám e, kolem 50 let e, říká, že to jsou ženy, které zároveň jsou matkami a zároveň jsou dcerami, takže se musí starat jak o své děti, tak se často musí starat o své stárnoucí rodiče nebo jiné příbuzné. A velice často mají nízké penze, nízké důchody a to souvisí i tedy s nerovnoměrným odměňováním žen a mužů, které existuje po celé Evropské unii. Je tedy důležité, aby eh, ty, penzín, eh, ty evropské penzijní systémy braly v úvahu také tyto věci, tyto záležitosti a abyste byl tedy jaksi genderový přístup i k těm penzijním systémům. Je také důležité zvýšit všude um, citlivost vůči těmto otázkám, aby, aby se více brali na vědomí právě otázky spojené s pohlavím. Nyní, co se týče pracovního života, tak v dlouhodobém horizontu by bylo lepší, pokud by členské státy mohly zavést eh, takové dovolené Eh, na, pro, už pro ošetřování nebo pro péči o blízkou osobu, eh, na, které by byly vlastně na principu eh, současné mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. Myslím si, že takové principy nebo takovéto systémy dovolené o péče o blízkou osobu by mohly existovat v celoevropském měřítku. A ještě, co se týče některých konkrétních opatření, tak eh, hovoří se o podpoře zdravotních a sociálních a pečovatelských zařízení. Je také důležité brát v úvahu genderový rozměr při plánování těchto zařízení. Také je důležité, aby byla toto zařízení eh, dostupná, aby zde byla také podpora pro formální i neformální péči o rodinné příslušníky. Eh, klíčovým prvkem je také Eh, urychleněj, nebo zrychlenější eh, přijetí a schválení Evropského akčního plánu o, Alzheimerově chorobě, protože víme, že tato eh, Alzheimerová choroba je stále častější v té starší věkové populaci a trpí stále více lidí. Co se týče všech těchto sociálních systémů, Eh, tak potřebujeme také genderově rozdělená opatření, která se, týká třeba, mm, která se týkají třeba výživy nebo lékařské péče. To jsme si možná zatím neuvědomovali. Když se jedná například o symptomy kardiovaskulárních chorob, tak ty, symptom, ty symptomy jsou odlišné u mužů a žen. Také eh, je to odlišné třeba u různých druhů rakoviny, eh, třeba rakovina konečníku a tlustého střeva, Eh, nebo rakovina prsu, čas, velice často se screening rakovin nebo screening některých eh, typů rakovin neprovádí tak často u žen nebo se neprovádí vůbec u žen a tak dále. Také je důležité zvýšit eh, prostředky jak na úrovni členských států, tak na úrovni Evropské unie. Mají to být prostředky, které Eh, mají zlepšit využívání digitálních technologií, nových technologií, které by mohly pomáhat seniorům a seniorkám. Ehm, měly ty nové technologie by měly být vyvíjeny ve spolupráci s těmi cílovými uživateli. Bylo by vhodné, aby komise do konce příštího roku ehm, předložila akční plán, který by se zabýval ehm, také eh, tím, jak tedy eh, přinést nové prostředky, které se mají eh, soustředit například na sociální a pečovatelské systémy, které mají posílit také sociální zabezpečení, penzijní systémy, podporu pečovatelů, podporu částečných pracovních úvazků, také by se mělo každoročně informovat o tom, jak se na národní úrovni dodržují antidiskriminační pravidla, aby se zabránilo jak zjevné, tak skryté diskriminaci. Také je důležité, aby zde byla zvláštní opatření proti diskriminaci na základě věku, e, se kterou by mohly být spojeny různé osvětové kampaně a tak dále. A na závěr mi ještě v tomto kontextu dovolte následující poznámku. Já jsem si pozorně vyslechla kolegyně paní Bauer a myslím si, že je důležité zde také zmínit směrnici Evropské unie o veřejných službách, protože to je nesmírně důležité pro, každý, pro každodenní život um, obyvatel a také uh, seniorů. Mohla bych hovořit ještě o dalších věcech, ale dám eh, také prostor svým kolegům pro jejich eh, poznámky a otázky. A velice se těším na to, že samozřejmě co nejvíce vašich podnětů zakomponuji do konečného znění zprávy. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Skutečně děkujeme za vaši prezentaci zprávy. Paní Cornelisen a potom paní Thompson jsou na seznamu. Prosím, paní Cornelisen. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajce. Já myslím, že ta zpráva je skutečně kvalitní. Viděla jsem předchozí verzi, která byla důkladná a věnovala se problémům, eh, kterým čelí starší ženy ve společnosti. Nicméně ta nová verze ta je ještě více inkluzivní, tím pádem se snaží eh, zahrnout ještě více aspektů a také demografickou změnu u žen. Mně se líbí to obecné zaměření textu, tedy to, že demografická změna je realitou a není to nic více ani méně než to, že zde bude v postupem času více starších lidí a méně mladších lidí, což není problém sám o, sebe, o sobě, pokud se na to dopředu připravíme. Tím pádem budeme mít šanci věnovat se problémům, kterým čení starší ženy. Víte, že počet starších žen roste a mně se také líbí to, že zde bojujete aby, také za to, abychom bojovali proti diskriminaci na základě věku. Myslím si, že to je diskriminace, na kterou se často zapomíná a myslím si, že bychom proti diskriminaci na základě věku měli bojovat obzvláště. Dále stanovisko se věnuje ženám se nevěnuje ženám například v oblasti zdravotnictví. Dále, chtěla bych dodat že některým eh, nemocem, některým nemocem jsou eh, častější u žen než u mužů a nějak žádným způsobem se to v různých eh, výzkumných programech nezohledňuje. Dále, chudoba či dobrovolná práce a péče, hlavně ty pečovatelské, eh, za pečovatelská zaměstnání, to je také příspěvek žen v společnosti a často se na to zapomíná. Také se mi líbilo to, že se zde řeší věk i u pracujících žen. Protože u těchto žen, pracujících žen, je většinou dvojitá až trojitá zátěž. Akční plán je velmi dobrá myšlenka. Já myslím, že toho bychom se měli chopit a doufejme, že to komise prosadí, že to komisí projde. A mám ještě jednu otázku. Myslím si, že to je skutečně důležitá zpráva a že bychom na to měli upozornit i výbor ENVY a výbor pro zaměstnanost a mě by zajímalo, zda i tyto výbory budou mít nějaké stanovisko k této zprávě, nebo zda budou jakým jiným způsobem zapojeni. Tak för Cornelisen. Děkuji paní Cornelisen. A pa, slovo má paní Thompson. Madam, tě. Velice děkuji, paní předsedkyně. Rovněž bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, že se soustředí na tak velice důležité téma, na úlohu žen ve stárnoucí společnosti. Eh, je pravda, že stárnoucí ženy jsou často dost, eh, hmm, nebo nejsou příliš vidět ve společnosti a v tom životě a proto je důležité, abychom se soustředili na jejich problémy. A myslím si, že když hovoříme o eh, starších lidech obecně, tak je právě důležité hovořit i o rozměru, eh, který sebou nesou rozdíly mezi muži a ženami, protože je pravda, že i ve stárnutí jsou rozdíly mezi oběma pohlavími. V demografii dochází k velkým změnám. Dnes máme v té nejstarší populaci mnohem více žen než mužů a v roce 2025 bude 10 obyvatel Evropské unie starší 85 let. A z těch 10% bude 90% právě, budou právě ženy. Ehm, většina těchto žen budou žít v chudobě, proto že velice často tyto ženy nebyly dostatečný počet eh, let na pracovním trhu, protože se staraly o rodinu a z dalších, z dalších eh, důvodů tedy eh, mají nízké důchody. Velice často tedy budou tyto ženy závislé na podpoře z veřejného sektoru. Proto je na nejvíc důležité, abychom při tvorbě politik zde v Evropské unii brali při vytváření politik, které se týkají seniorů, abychom se soustředili právě na e, ženy seniorky. Protože e, starší ženy budou mít ve všech členských zemích velké problémy. Děkuji. Děkuji, paní Thompson. Paní Paleadily se hlásí o slovo. Chairwoman, Děkuji, já jsem stínová zpravodajka eh, této zprávy a děkuji paní zpravodajce za to, že zprávu doplnila. Stárnutí a stárnoucí společnost to je velké téma. A lidé ve stárnoucí společnosti a mezi také stárnoucí ženy ve stárnoucí společnosti. A v blízké budoucnosti se tím budeme muset zabývat, protože počet stárnoucích lidí i nadále poroste. Tedy váš návrh, abyste byl nějaký výzkum eh, stárnutí a jaké to budou mít dopady fiskální a nejenom fiskální, ale také dopady sociální a psychologické, tak to by bylo určitě dobré. Poznámka na úvod, ta se týká názvu této zprávy. Je to role žen ve stárnoucí společnosti? Nebo to je role stárnoucí ženy ve stárnoucí společnosti? protože my se v zásadě zabýváme stárnoucími ženami, tak já možná jsem si myslela, že bychom tam mohli dodat eh, to slovo stárnoucí, stárnoucí ženy do názvu. Dále článek 21 a 25 Lisabonské smlouvy plně toto téma podporují. Tedy my máme volné ruce a můžeme se tomuto problému věnovat. Co je důležité? Zda tyto články mohou být implementovány v praxi. protože víte, že evropské společnosti jsou velmi rozdílné, existují velké rozdíly v jednotlivých členských státech v tom, jakým způsobem eh, problém stárnutí řeší. Takže já si myslím, že výzkum a zároveň normy, standardy by členským státům pomohly v tom, aby přizpůsobili své systémy. A koordinovaným způsobem tento problém řešili. Tato vícevrstevná rozdílnost se jasně ukázala při nedávné finanční krizi a při velmi eh, pomalé reakci eh, solidarity. A vlastně se ukázalo, že pořád máme spoustu práce v tom, abychom eh, zvýšili naši citlivost sociálních oblastech, tedy například stárnoucí ženy ve stárnoucí společnosti. Já myslím, že je škoda, ale je i nadále pravda, že stárnoucí lidé jsou obvykle vnímáni jako pasivní předměty, ne jako aktivní lidé. A jak má jsou považováni za spotřebitele, tak se s nimi zachází specifickým způsobem ale pokud nejsou vnímáni jako spotřebitelé, tak jsou vnímáni spíš jako pasivní lidé. Co se týče zdravotnictví a poskytování péče, to bychom neměli řešit pouze v rámci zdravotnictví. Měli bychom se snažit také zapojit stárnoucí lidi do řízení pečovatelských domů a pečovatelských služeb. Já si myslím, že aniž by se mohli starší lidé účastnit například organizací různých eh, událostí či navrhování toho, jaké jídlo bude podáváno eh, v rámci pečovatelské služby, tak je to pro ně mnohem těžší. Myslím si, že pečovatelské domy a služby bychom neměli eh, vnímat způsobem jako nemocnice. Pečovatelské domy jsou domy, kde starší lidé hrají mnohem aktivnější roli a můžou, mohou jistým způsobem také řídit svůj život. Souhlasím se s pravodajkou, že nižší úroveň penzí je také důsledkem nižších uh, platů žen. A to hlavně z důvodu, že mateřská dovolená, starání se o děti a také o rodiče je vlastně velmi špatně placená práce. A mnohá práce, kterou ženy dělají mimo zaměstnání, tedy když pečují o své blízké, je to jistým způsobem druhé zaměstnání nebo třetí zaměstnání. A tím pádem se ocitají v velmi nevýhodné pozici, zvláště poté, když pomyslíme na jejich penze. Já tady očekávám, že ta finální verze této zprávy bude obsahovat odvážnější sdělení. Zdá se mi, že bychom měli vyzvat určité společnosti k tomu, aby byly vstřícnější vůči ženám, protože ženy mají velmi komplikovanou roli ve společnosti. Pracující žena, čelí mnohým čelí mnohým problémům. Musím říct, že věřím, že příspěvek starších žen vůči jejich rodinám nebo i širšímu okolí bychom neměli nechat bez nějaké kompenzace. Myslím si, že musí existovat eh, způsob, jak ocenit eh, přínos babiček nebo i starších žen, které jsou ochotny hrát roli babičky tím, že se budou starat o děti. Příspěvek nebo přínos takovýchto babiček je pro společnost velmi důležitý. My všichni víme, jak jsou babičky důležité. Zajišťují také zdravou výchovu, zdravé, zdravou výchovu dětí. Musíme tedy podpořit roli babiček, protože babičky podporují rodiny a zároveň musíme podpořit pracující ženy v tom, aby měli šanci sledovat svou kariéru a zároveň být matkami. A myslím si, že to je přínos, příspěvek, který by měl být placen. A někde v článku 3 je to řečeno velice jemně, ale já bych, to, já bych chtěla, aby to bylo řečeno naprosto jasně. A výrazněji, že rok 2012 by měl být eh, rokem zahájení aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Já si myslím, že to je klíčové poslání této zprávy a gratuluji ještě jednou paní zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji mnohokrát. Paní Bauer, máte, máte slovo. Thank you very much, madam. Velice děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Sirpě za přípravu této zprávy. Je to velice aktuální téma a je to téma, které je v obecném zájmu všech. Je na čase, abychom se na takové věci soustředili. Dovolte mi několik komentářů. Možná eh, také ještě položím několik otázek, které se týkají této zprávy. Eh, co se týče článku 5, Myslím si, že když mluvíme o té směrnice proti diskriminaci, která se připravuje, tak můžeme říci, že už existují určité směrnice na podobné téma. Máme zde Eh, směrnice, které se týkají přístupu na trh a přístupu k službám. Myslím si, že nemáme dostatek poznatků o tom, jak jsou ty eh, to dvě směrnice efektivní a jak fungují. Snad by bylo zajímavé, minimálně podle mého názoru, podle mých pocitů, že nadace v Dublinu provedla před několika lety, ale není to zase tak eh, před mnohými lety, bylo to asi před rokem nebo před dvěma roky, eh, tedy tam proběhl výzkum o diskriminaci žen. Nejsem si jistá, ale mm, buď to byla tedy, e, možná to, bylo, možná to byl výzkum, který se týkal alespoň částečně žen mm, a diskriminace žen v pracovním trhu. Možná bychom to mohli zjistit. E, možná bychom se mohli podívat, zda v tom výzkumu Dublinské nadace nebylo něco, co bychom mohli využít k řešení těchto problémů. Myslím si, že bychom mohli také eh, klást větší důraz na tu takzvanou stříbrnou ekonomiku. Je to tedy ta kupní síla seniorů a um, neměli bychom eh, se dívat na skupinu seniorů jako na určitou pasivní skupinu, protože eh, skupina seniorů má také mm, výs, má, má také vlastně svou roli, jednak eh, jsou to spotřebitelé a eh, je to také i zajímavé pro poskytovatele různých služeb. Myslím si, že je dobré, že zpravodajka také podtrhla eh, přidanou hodnotu tohoto jevu. Možná bychom také mohli požádat agenturu pro základní práva, aby se vyjádřila k tomu, jak je to se zprávou o diskriminaci seniorů. Myslím si, že je to spíše právě, nebo spíše by se tomu měla věnovat tato agentura pro základní práva, než komise. A pak mám ještě poznámku k článku 24. Nejsem si jistá, zda to není pouze nějaká, nějaká nejasnost v překladu, ale nejsem si jistá, jak chápat ten výraz guaranteed right to basic income, to znamená eh, garantovat právo na základní příjem. Pokud eh, pokud eh, se nemýlím, tak paní Figurejdo eh, právě nedávno předložila zprávu ve výboru EMPL o minimálním příjmu. A dnes, eh, nebo v této, v těchto dnech se ta zpráva projednává. Je to problematické, vůbec je um, problematické um, definovat minimální příjem, základní příjem a navíc zde hovoříme o záruce práva na základní příjem. Takže o tom bychom ještě možná mohli hovořit. Děkuji za pozornost. Velice děkuji, říká paní předsedkyně, nyní paní Korín. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je to skutečně mimořádně důležité téma, o kterém zde dnes hovoříme, protože skutečně odpovídá tomu, že evropská populace stárne na jedné straně, ale také, že se prodlužuje věk, který, a to se týká daleko více ženské než mužské části populace. Dnes jedna dívka ze dvou, která se narodí, bude, se dožije více než 100 let jednou, takže je to specifický problém. A to nejen problém evropské společnosti, ale problém žen v evropské společnosti, takže já bych se chtěla vrátit k samotnému názvu té zprávy. Možná bychom to mohli říct, říct si úloha žen ve stárnu, role žen ve stárnoucí společnosti, úloha žen. Já si myslím, že první věc, a to je řečeno na začátku zprávy, je změnit mentalitu, eh, mínění vůči stárnutí. Jak trošku řekla paní Bauer před chviličkou, tak společnost, která stárne, není společnost, která je na okraji cesty, ale dnes s nadějí na prodlužující se život je to společnost, která ještě eh, bude plně aktivní, bude poskytovat různé služby, té naší evropské společnosti. Takže je potřeba nejen změnit tu mentalitu, ten způsob myšlení, ale najít nové způsoby začlenění této stárnoucí části obyvatelstva a nenechávat je vlastně mimo ten aktivní život. Druhý bod, protože já se budu snažit být opravdu stručná, mnoho věcí již bylo řečeno. Druhý bod se týká otázky ohledně způsobu, jakým je sepsán bod 11. Zde se požaduje, aby ženy mohly zvýšit eh, týdenní počet placených hodin nebo hodin placené činnosti. Já chápu tu pozitivní stránku věci, ale ráda bych, aby to bylo jasně řečeno a to, že v podstatě ženy skutečně během celého pracovního života z různého důvodu vlastně mají výrazně nižší plat, což se kumuluje a když dojdou do důchodového věku, nebo na konec své profesionální dráhy, tak tam jsou nepřijatelné rozdíly v těch příjmech. A já se domnívám, že musíme být velice bdělí eh, ohledně způsobu, jakým je to tvrzení zde uvedeno a aby to nebylo pochopeno opačně, od, než, než to, co chce vlastně říci. To je bod, u kterého skutečně požadují velkou opatrnost, abychom tomu věnovali velkou pozornost, protože rozdíl v platech 30 nebo ten obrovský rozdíl v platech musí být vyřešen jinak než zvýšením poč- práce nebo počtu hodin práce, protože jinak my budeme první, kteří uznáme, že je potřeba, aby ženy pracovaly více než muži. A už dneska si myslím, že když víme, že je, aby vydělávali stejné peníze, dostávali stejný plat jako žena by musela pracovat do 26. března následujícího roku, aby měla stejný plat jako muž, tak si myslím, že je potřeba dbát na to, aby to znění textu se neobrátilo proti nám. Stále k bodu 11, pokud zpravodajka by to vzala tedy na vědomí, byla bych ráda, tak požadujeme flexibilnější pracovní e, dobu, to znamená, zde se hovoří o částečné pracovní době a sdílené práci. Ten bod podle mého názoru, nebo to znění, ta připomínka, podle mého názoru není uvedena ve správném bodě. Já bych ji správně, e, raději uvedla do bodu 12. Proč? Protože vidíme, že ta stárnoucí společnost, nebo že ve stárnoucí společnosti musíme vymýšlet nové způsoby, práce a dovolené, tak aby to bylo flexibilnější, aby se to mohlo využívat i na starší ženy a aby ženy se mohly zapojit, aniž by se znovu akumulovala, hromadila ta spoždění nebo ty rozdíly v profesním životě a v mm, mzdové, v těch částkách mm, na mzdy. Takže já samozřejmě jsem pro nové způsoby dovolené, protože třeba ženy mají v mnoha zemích právo na dovolenou, aby se starali o děti, ale ne třeba na dovolenou, aby se starali o starší členy rodiny. A znovu vlastně zde je tedy určitý rozdíl nebo spoždění, takže já bych byla ráda, kdyby tam byla uvedena určitá flexibilita v pracovní době, ale ne v tom předchozím bodě, protože ty rozdíly v platech žen právě jsou často způsobeny tím, že to jsou právě ženy, které pracují často na částečný úvazek nebo stílenou práci. Takže dávejme na toto pozor, přijměte, přijměme svoji odpovědnost a dbejme na to, aby ty, na ta naše doporučení se neobrátila v konečné fázi proti ženám, musíme skutečně být velice obezřetní a děkuji, že to vezmete v úvahu. Děkuji. Paní Over žádá o slovo. Tänan, pro juhataja. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla mluvit o konkrétním bodě, bodě 24. Nicméně paní Bauerová už se tomu věnovala a já tím pádem nemusím dlouze vysvětlovat. Mně totiž není jasné, jaké záruky základního platu máme na mysli. Bavíme se podle uh, úrovně životních podmínek v daném členském státě. Já myslím, že by možná bylo lepší říct ten minimální příjem, když ten minimální příjem se samozřejmě liší v jednotlivých členských státech. Je jasné, že každý z nás jednoho dne zestárneme, tomu se nedá uniknout – A v současnosti ty platové rozdíly mezi ženami a muži se jen zvýšily. Dříve to bylo 14%, nyní to je 17,6% a navíc procházíme ekonomickou krizí. A co se stane poté, až krize skončí, nikdo neví. Samozřejmě bude to mít určitě dopad i na duchu. Dále bavíme se i o jiné zprávě, o mateřské dovolené. A já jsem zatím neslyšela, že by se ženy ptaly, proč, když žena jde na mateřskou s dovolenou a tím pádem přispívá k, eh, k udržení demografické situace v dané zemi, tak proč nedostává 100% platu. Navíc žena dostává potom mnohem nižší důchody a to je důsledek eh, nějakého jevu. A my bychom se měli snažit pátrat po důvodech. A měli bychom všechny tyto eh, kořeny, ty původy řešit v naší zprávě. Já se domnívám, že zpráva je komplexní, není pouze popisná, zároveň eh, nabízí řešení, což je velice dobré. A já jsem spolu zpravodajka pro ALDE a musím říct, že i ostatní členové poskytli připomínky a domnívám se, že až ty připomínky zohledníme, takže budeme mít perfektní dokument, který bude snadný k implementaci. Děkuji. Děkuji. Paní Nikolaj. Doamna președintă și eu mă alătur celor care apreciază. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Dovolte mi také se vyjádřit k této zprávě. Chtěla bych ji pochválit a chtěla bych eh, ještě učinit několik poznámek. Hmm. Hmm, některé budou tedy takové podstatné, druhé budou méně podstatné. E, Za prvé, v odstavci 2 se hovoří, pardon, v odstavci 11 se hovoří o tom, že členské státy musí podporovat flexibilní, pružná, pružné režimy pracovní doby. Máme zde určité směrnice Evropské unie, které se tom, tomu také věnují. A já si myslím, že jeden z důvodů, proč se stále rozevírají nůžky mezi platy muži a ženami, tak to plamení, pramení z toho, že vlastně tato, tato pozitivní opatření vlastně vytváří e, takový efekt, který tedy naopak jde proti tomu původnímu, e, proti tomu původnímu účelu, protože se používají tyto různé, e, různé flexibilní pracovní smlouvy a kvůli nim naopak stále přetrvávají ty platové rozdíly mezi muži a ženami. Já se domnívám, že Smlou, například, smlouv, že tedy smlouva na dobu neurčitou musí být pravidlo, nesmí to být eh, eh, pouze výjimka. Eh, takže ty, právě ty pružné pracovní režimy způsobují nerovnost platů mezi muži a ženami. Měli bychom spíše podporovat myšlenku, že se musí upřednostňovat pracovní smlouvy na dobu neurčitou. A můžeme tedy říci něco ve smyslu, že ty, pracovní, ty jiné pracovní režimy se mohou eh, využívat v určitých případech, ale že by to nemělo vést eh, k dalšímu ehm, k dalším nerovnoměrným platům mužů a žen. Dále musíme také sledovat, eh, zda nedochází k diskriminaci. Zde dochází k diskriminaci na základě pohlaví, je to mm, velký sociální fenomén, který bude ještě narůstat, leda, že tedy přistoupíme k určitým preventivním opatřením a to okamžitě. Musíme tedy najít velice dobrá, prů, eh, velice jasně formulovaná legislativní řešení, která dokážou bojovat s těmito problémy, jinak ty trendy budou dále narůstat a doch, bude docházet k pokřivování um, pracovního trhu. A také nesmíme zapomínat na to, že mnoho členských zemí ehm, má k těmto otázkám postoj spíše, eh, nebo spíše mají různé krátkodobé nebo střednědobé politiky, ale neřeší ty věci z dlouhodobé perspektivy. Měli bychom apelovat na členské státy, aby také schválili možnost akumulace E, důchodových práv, protože například v období, v, kdy je člověk e, v letech e, od mezi 50. a 65. rokem, tak v té době mohou ještě být lidé velice aktivní na pracovním trhu. A dále také se hovoří o tom, že jsou zde um, Eh, určité, jisté tedy, eh, jsou zde určité choroby, například osteoporóza, kterou trpí velký počet žen a je důležité hovořit o tom, že na osteoporózu lze také pohlížet jakoby na chorobu z povolání. A možná bychom eh, více tedy měli ještě upozornit na to, že je důležité bojovat proti této nemoci a nacházet proti ní různá opatření a hm, prevenci. Děkuji, říká paní Předsedka, paní předsedkyně. Nyní paní Češková, prosím. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Já bych eh, měla pár poznámek k, bodům nejprve, pokud můžu, 12 a 24. Doufám, že překlad funguje, takže mi rozumíte. Moje hlavní poznámka se týká eh, tématu placené volno v bodě 12 a tématu minimální zajištěný příjem pro evropské občany v bodě 24. Já jenom eh, mám k tomu takovou, takovou, takový malý dodatek, možná už tady zazněl, já jsem přiběhla z výboru KONT, takže se omlouvám, pokud budu eh, někoho opakovat, ale eh, asi vždycky je potřeba se zamyslet především nad tím, kdo bude uh, to placené volno nebo ten zajištěný příjem poskytovat. A uvědomme si, že po zaměstnavatelích těžko můžeme něco takového chtít, pokud musí vždy mít eh, například co se týče toho placeného volna jinou náhradní pracovní sílu a musí samozřejmě také platit odpovídající mzdu za tu práci a v době <clears throat> dnešní Eh, řekněme tedy ekonomické krize, tak jak se to nazývá, celá ta hospodářská situace, je samozřejmě také obtížné chtít, aby, aby stát plně financoval eh, volno. Eh, které by jinak samozřejmě oprávněně, jak žena, tak muž, ale měli dostat, pokud je nutné pečovat o jejich rodinného příslušníka. Já řeknu jenom eh, ve zkratce, jak je to u nás, tedy v České republice. Samozřejmě, že se hradí ošetřovné, je to z nemocenského pojištění, stejně tak jako mateřská. Je to po určitou dobu a pak jsou určité další, další možnosti na státní sociální podporu. Já toto vidím jako věc, která e, je mm, solidární a spravedlivá e, vůči všem. Netýká se to pouze dětí, týká se to i jiných e, rodinných příslušníků, pokud jsou v situaci, ve které tedy je nutné, aby o ně někdo, někdo pečoval. E, zároveň tedy doufám, že samozřejmě toto je míněno jak pro ženy, tak pro muže, protože se, mm, ačkoliv můžeme polemizovat o tom, jaké procento pečovatelů muži v současné době tvoří, tak je strašně důležité zdůraznit, že v tomhle ženy, ženy jaksi nestavět do té výhradní situace, aspoň tedy z mého pohledu. Eh, druhá věc, kterou jsem uh, chtěla říci, uh, tady se hovoří o těch důchodových právech, což asi samozřejmě je správné. Zase bych jenom řekla tedy příklad, protože tady zazněla i věta, teď se omlouvám, nepamatuji se od které z předchozích kolegyň, že vlastně to ovlivňuje to, ta doba pečování, o rodinné příslušníky ovlivňuje e, důchod, jejich důchodová práva, což zase musím říct, že třeba jsem si zjišťovala speciálně kvůli této zprávě, jak je to u nás. U nás neovlivňuje, protože ten příjem je počítán opravdu na odpracovanou dobu a doba ošetřovného se započítává do doby pro potřebné doby pro to, aby vznikl nárok na důchod, ale nikoli do, do doby, která, e, po kterou se vlastně ten příjem rozpočítává, takže zase jenom dávám ke zvážení, eh, jenom eh, protože nechci, aby vznikla, vznikl, vznikl ten pocit, nebo mám z toho já ten pocit, že eh, vlastně jakoby to funguje špatně, tak já jenom uvádím teda příklady z mého pohledu dobré praxe. A pak mám ještě jednu, jednu poznámku, která se netýká, netýká financí, bod číslo 15. Velmi tedy děkuji, že je tam zahrnuta věta, že struktura veřejných i soukromých služeb by měla podporovat co nejdelší možnou péči v domácím prostředí, protože to se skutečně domnívám, že by měl být eh, trend v Evropské unii a pevně doufám, že i, že i bude, takže za to velmi děkuji. A pak mám ještě poznámku malou k bodu číslo 16, eh, který se týká pečovatelů já zde teda v eh, překladu mám laických pečovatelů. Domnívá se, že vytvořit komplexní politiky na podporu laických pečovatelů a tak dále, zohledně jejich postavení nárok. Já bych tam spíše eh, asi viděla to, že profesionálních pečovatelů, kteří by si mohli rozhodnout, zda tedy budou eh, tuto svoji pozici a vlastně profesi vykonávat na základě pracovní smlouvy, což je jedna z možností, anebo na základě živnostenského listu. Zase můžu dát pouze příklad ze své země, kdy, kdy prostě existuje e, možnost vytvořit si živnostenský list na e, péči, která se nazývá jaksi osobní péčí. A pak samozřejmě si sám ten pečovatel hradí nejen daně, sociální, zdravotní pojištění a může se rozhodnout, pro kolik eh, osob tuto péči bude poskytovat. Já si myslím, že oboje je možné a proto si myslím, že eh, by to takto mělo být pojato a nechat to zase na rozhodnutí těch, kteří se rozhodnou, eh, aby jejich profesí bylo to, že budou ochotní a budou prostě tou cestou, že budou pečovat o, jiné potřebné. A ještě jenom, jenom uh, poslední poznámku si dovolím a to je bod číslo 23, uh, eh, kde se domnívám, že je určitě možné, že uh, si starší osoby nemusí být vědomy svých práv, které prostě mají v, i v té oblasti která se týká možnosti pečovat o ně, to znamená toho výběru. Ale tady je tedy zejména starší ženy. Já si v tomhle případě nedomnívám, že by to byly pouze ženy. Já si domnívám, že stejně takto mohou být, mohou být i muži, když samozřejmě chápu, že postavení našeho výboru je především tedy zdůrazňovat práva žen. Nicméně v těchto několika věcech se domnívám, že by to mělo být pro obě skupiny naopak eh, rovnocené. Jinak vám velice děkuji, že jste mě vyslechli. A... Děkuji. Tak, då lämnar jag ordet eh, Velice děkuji a nyní dáme slovo komisi. Pan Iskovisko. Um, thank you very much. I think Děkuji. Já myslím, že tím se zabývá kolega ze sousedního oddělení. Kolegyně ze sousedního oddělení. Eh, děkuji. Chtěli bychom poděkovat eh, za tuto iniciativu a velmi si ceníme také multidisciplinárního přístupu, protože v zásadě máme problémy nejenom v zaměstnání, ale také v oblasti penzí, zdravotnictví a tak dále. Mám několik připomínek k bodu 22, 23, 24, pokud bych mohla. Co se týče bodu 24, tak tady je pravda, že komise eh, provádí celou řadu iniciativ, co se týče eh, zdravého stárnutí, důstojného stárnutí a připravujeme návrh na rok 2012, protože to je rok eh, evropského aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Také probíhají práce na rámci eh, pro dlouhodobou péči. Také bude vypracována zelená kniha o, o udržitelných a adekvátních penzích. v tomto bodě je něco, co nám úplně není jasné, co se týče podávání zpráv v případě poručení práv starších lidí. A já jsem chtěla poukázat na to, že akční plán, kterým se implementuje stokholmský program, zdůrazňuje, že Charta základních eh, práv musí být kompasem, kterým se budou řídit veškeré politiky EU a komise představí tento rok sdělení, které se bude týkat politik eh, týkaj, dotýkajících se základních práv a budeme se snažit eh, zavést strategii, která bude lépe implementovat chartu základních práv. Budeme se také snažit eh, monitorovat způsob, jakým, jak je charta implementována. Co se týče bodu 24, tady nám v komisi nebylo jasné, když se bývá, baví, bavíme o směrnici o základních e, službách, za touto sociální služby obecného charakteru, protože v tom případě si domníváme, že stávající pravidla již zohledňují specifitu a nevidíme důvod, proč by zde měl být e, rámec na evropské úrovni Nicméně nevylučujeme, že některé adaptace stávajících pravidel by byla, byly nutné v dohledné době. A taková práce již e, probíhá v komisi. A poslední bod, tady bychom si také potřebovali něco vyjasnit. Jedná se to právo na základní příjem. My provádíme dvoufázovou konzultaci. Máme, vypracováváme doporučení k aktivnímu začlenění a máme odezvu z, od členských států, které říkají, že toto potří do eh, národní kompetence a že by tedy akce na úrovni společenství nebyla vhodná. Tím pádem se nedomníváme, že bychom měli eh, zavádět nějakou rámcovou směrnici o systémech platů a zároveň si myslíme, že v budoucnu bychom se o tom ještě měli pobavit. A ještě jednou opakuji, děkujeme za váš zvolený přístup a za to, že jste se snažili ve zprávě zohlednit spoustu aspektů. E, tak ok, do já u... Velice děkuji komisi. A nyní mi dovolte předat slovo opět paní zpravodajce, paní Petikainen, aby e, tuto rozpravu Eh, ukončila. A dovolte mi ještě vám připomenout, že nás ještě čekají dva body v dnešním odpoledni. Děkuji. Já se pokusím skutečně to ukončit stručně. Chtěla bych poděkovat také komisi za komentáře, děkuji i kolegům za komentáře. Já doufám, že ta zpráva nakonec tedy bude velice užitečná a také ty komentáře byly užitečné. Eh, dovolte mi ještě několik komentářů. Co se týče článku 5, tam hovoříme o té směrnice pro, eh, o nediskriminaci. Já, já jsem tam hovořila, nebo měla jsem na mysli zejména přístup ke službám, přístup eh, k Eh, různým službám a dále. Dále, co se týče toho eh, práva na eh, minimální příjem nebo základní příjem, tak já jsem si vědomá toho sporu mezi komisí a radou a stále se hovoří, nebo politicky se řeší, zda se vůbec má tato otázka nastolovat a také jaký použít termín, jaké použít definice a také to, se to liší na jednotlivých, v jednotlivých zemích, jaká je ta úroveň. Dále, co se týče těch základních služeb, můžeme také říci eh, sociální služby obecného zájmu, ale podle mého názoru eh, se prostě jedná o služby, které jsou životně důležité pro starší lidi a nemusí to být pouze ty sociální služby, mohou to být třeba služby, které se týkají dopravy. Takže si myslím, že ten, ty základní služby jsou vlastně širší. Eh, děkuji vám také za komentáře které se týkaly odstavce 11. Myslím si, že zde je to znění dost špatné. Musíme to možná, musíme se zamyslet nad tím, zda to nepřeformulovat. Skutečně nechceme, aby ženy pracovaly více, ženy, které již pracují a které budou ještě pracovat. Jde o to, aby um, ženy, eh, které eh, se musí ještě navíc starat o malé děti nebo o své rodiče, tak aby tedy mohly toto skloubit s prací, protože velice často ženy, které se musí starat o své blízké, tak musí opustit pracovní trh takže je důležité, abychom zde vytvořili určité podpůrné systémy toho, jak skloubit pracovní a rodinný život. Ale myslím si, že to ještě budeme muset přeskoumat, jak to naformulovat a velice děkuji, že jste na to upozornili. A to se týká i té placené dovolené. Mm, doufám, že ještě se stínovými zpravodaji budeme pokračovat. Budeme hovořit také o těch penzích, protože zatím ještě není jisté, zda by byl dobrým systémem, eh, jak tedy započítávat i tu práci doma pro, pro eh, ty penze. Je dost obtížné, jak by se to vypočítávalo a velice často Mm, také musíme brát v úvahu to, že v jednotlivých eh, členských zemích se ty penze vypočítávají různým způsobem. Jsou zde různé metody výpočtu. Někdy máme tedy eh, ten, eh, někdy se to vypočítává podle odpracovaných let, někdy je to podle mm, hodin, je to, je to různé. Možná bychom si ještě měli vyžádat nějaké odborné stanovisko na toto téma. A to je vše, děkuji. Tak, ok, um, Děkuji. Takže pokud jde o časový harmonogram, 29. června je lhouta pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme 14. července. Děkuji zpravodajce a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A to je bod 6. Ženy v nejistých pracovních podmínkách. Paní Verita Thompson je zpravodajkou, takže jí dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V minulých letech jsme zaznamenali růst tzv. rizikových nejistých zaměstnání. A asi není překvapivé, že eh, ženy často zaujímají Mm, pozice, pracovní pozice právě v těchto zaměstnáních. Zároveň je důležité uvědomit si, že ty pečující, pečovatelské služby jsou takzvaně neviditelné na pracovním trhu a jsou neplacené. Je tedy důležité uvědomit si, že většina zaměstnanců v těchto nejistých zaměstnáních jsou ženy. Existují zde negativní eh, dopady na situaci žen. Riziková práce, nejistá práce je dalším důvodem rozdílu, platového rozdílu mezi ženami a muži. Zároveň zde je malý výhled na nějaký kariérní postup a dále výsledkem je chudoba v rodině, protože rodina spoléhá pouze na jeden příjem. Musíme identifikovat charakteristiky rizikových zaměstnání a vypracovat pokyny v rámci strategie pro eh, genderovou rovnost. Je důležité zvýšit povědomí a zaměřit se na vzdělávání a školení a podporovat ta zaměstnání, která souvisí s ženskými dovednostmi. Dále je důležité vyzvat členské státy a komisy k tomu, aby přijali legislativní opatření, aby nebyly zde smlouvy bez udání pracovní doby. Koncept flexicurity nebyl zároveň spojen s ochranou sociálních práv. Proto komise a členské státy potřebují učinit nebo přijmout legislativní opatření a přijmout zavazující minimální standardy tím pádem zaručit všem zaměstnancům přístup k sociálním službám a užitkům, včetně mateřské dovolené, zdravotního pojištění a tak dále, a to bez ehledu na to, jaké jsou podmínky zaměstnání. Některé z nejistých zaměstnání eh, jsou nabízeny hlavně ženám, které pochází z chudších zemí, a dochází často k eh, velmi špatným, k tomu, že jsou velmi špatné eh, pracovní podmínky. S ženami je velmi špatně zacházeno, dokonce se může jednat o sexuální zneužívání, po případě nedostávají za práci zaplaceno vůbec. Protože se jedná o pracovní místa, která eh, nejsou uzavřena podle hm, pracovních zákonníků, tak se ženy neobrací ani na relevantní úřady, aby si stěžovaly. Je tedy důležité dbát na to, aby tato zaměstnání byla přetvořena v legální zaměstnání a je důležité, aby zaměstnavitelé také hlásili správně eh, stav svých zaměstnanců. Riziková zaměstnání Eh, to je téma, které se objevilo v mnoha rezolucích Evropského parlamentu v různých kontextech. Nicméně situace žen v těchto zaměstnáních ta řešena nebyla, aspoň komplexně. Potřebujeme také mít zacílený výzkum, který by se zabýval pozicí žen v těchto nejistých zaměstnáních. Dám tak, fru Thomsen. Dolemne ordet till... Děkuji, paní Thomsen. Paní Cornelisen, máte slovo. Thank you. Um, yeah. Velice děkuji za slovo. Ano, toto je také velice dobrá zpráva. A e, myslím si, že to je e, také plot našeho skvělého výboru. Myslím si, že to je velice důležitá zpráva, která se zabývá některými naprosto zásadními otázkami je zde určitý paradox. Stalo se eh, to, že vlastně ty netypické pracovní eh, smlouvy se stávají typickými pracovními smlouvami, pokud to eh, vezmeme číselně, protože všechny smlouvy, které nejsou tedy tou pevnou pracovní smlouvou, tím pevným zaměstnáním, Eh, na dobu neurčitou, tak se považují za vlastně ne, neurč, netypické pracovní smlouvy. A těch, eh, je důležité, aby ta situace byla změněna, protože ty atypické formy práce právě sebou nesou nejistotu. Také zabraňují zemím i zaměstnavatelům eh, v tom, aby poskytovali svým zaměstnancům dobré a řádné podmínky. Je také na druhou stranu je důležité, aby zaměstnanci měli dostatečnou flexibilitu, co se týče pracovní doby, co se týče pracoviště. A je důležité, aby zaměstnanci měli možnost skloubit také práci se svými povinnostmi, které se týkají péče o jejich blízké. Hmm, částečné pracovní úvazky se často využívají vlastně ke zneužívání pracovníků a velice často to jsou e, ženy. Zpráva také zmiňuje některé konkrétní problémy. Myslím si, že by tedy bylo dobré, aby existovaly i ty atypické formy práce, nicméně musí být dobře ošetřeny a musí tam být splněny určité podmínky. Já podporuji návrh, který zazněl ve zprávě, nebo ty návrhy. Zejména si myslím, že ten bod čtyři je takový klíčový. Hovoří se o tom, že je důležité, aby pracovní právo Evropské unie bylo upraveno tak, aby lépe chránilo ženy. Také je důležité, abychom to eh, brali v úvahu i při zítřejším hlasování, kdy se bude eh, hlasovat o těch eh, pokynech, o těch směrech pro zaměstnanost, tam je důležité, abychom hlasovali pro. A také je důležité podívat se na mechanismy, kvůli nimž je ta atypická a nejistá práce tak eh, oblíbená. Například se to týká určitých eh, eh, zaměstnání ve službách. Pokud si někdo najme pracovníka pro pomoc v domácnosti, tak velice často to může dělat nelegálně. Také jsou zde různé restriktivní eh, politiky, které se týkají migrace. Jsou zde tedy eh, jevy, které vlastně pak způsobují to, že jsou zde eh, tyto atypické formy práce. Takže nejedná se pouze o změnu pracovního práva, ale souvisí s tím i další otázky. Děkuji. No, problém je Děkuji, paní Cornelisano. Nyní paní Meissner má slovo a potom jsou ještě tři další kolegové, ne čtyři, čtyři, kteří se ještě chtějí vyjádřit a potom máme ještě jeden bod, o kterém chceme diskutovat, takže vás prosím, abyste byli telegrafičtí. Já, vielen Dank. Ano, děkuji, paní Svensson. Já bych chtěla za moji frakci ALDE poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla. Myslím si, že je to dobrá zpráva a je důležité skutečně se zabývat tímto tématem ženy a nejistá práce, protože to je také problém v těch, i v těch členských státech, kde se lidem daří dobře, řekněme i v Německu můžeme pozorovat, že je více žen než mužů v obtížné situaci, v obtížné finanční situaci a právě v období krize. Ono to bylo vždy tak a teď je to ještě frapantnější, že se ta, tento problém týká více žen než mužů. To tak samozřejmě nemůže být a právě ta nejistá práce je tak málo transparentní, tak je potřeba, abychom do toho vnesli více světla. Potom můžeme také říct, že se to týká žen a starší části populace, což zde bylo správně zdůrazněno. Tato zpráva se hodí k, ke zprávě, kterou, o které jsme hovořili před chvílí, o těch starších ženách nebo stárnouších ženách, protože to se všechno týká těch obtížných podmínek života v chudobě a tak dále. Tato dvě témata spolu souvisí. Už jsme o tom hovořili, když jsme také hovořili o rozdílech v platech mezi muži a ženami. A právě v období hospodářské krize se to ještě může všechno posílit, ty nejistá, nejistá práce, ty rozdíly v platech a tak dále. Málo žen, které eh, zastávají vedoucí eh, funkce těžká slučitelnost profesního života s rodinným životem a mal, malé nízké eh, důchody potom a také menší přístup ke vzdělání, to je také důležitý bod. Myslím si například, že u bodu odůvodnění i u té eh, nízkokvalifikované práce a tak dále je to také jev, který je zde dobře psán. Je tam vlastně i to dobré, přístup k dobrému vzdělání a školení může vést k tomu, aby ženy vlastně měly lepší přístup na, ruch, na trh práce, aby myslím si, že to pokud tomu tak není, tak si myslím, že zastávají hůře kvalifikovanou práci a ztrácejí tu kvalifikaci, kterou získali. Uh, sledujeme, že v Evropě dochází k demografickým změnám a i se to týká žen, které jsou dobře kvalifikovány, takže zde ten aspekt kvalifikace vzdělání je velmi důležitý. Ještě něco ve článku 4 bych chtěla zdůraznit, to znamená, že by se tam měl zahrnout také přístup ke vzdělání, právě v tom eh, článku 4 se to popisuje, že to souvisí také se sociálními systémy a tak dále, ale ženy potřebují také přístup ke, ke vzdělání, aby nestráceli svůj potenciál, ale aby si ho udrželi a aby se později mohli skutečně zapojit a vrátit na dobrá pracovní místa. A je, na závěr bych se chtěla zmínit o tom, bylo zde poukázáno na flexikuritu, použití, využití flexicurity v Lisabonské smlouvě, to je v principu správné, protože dnes eh, je požadována větší flexibilita nejen od žen, ale i od mužů v profesním životě. Může to být nejen eh, nepříznivé, ale také pozitivní, například slučitelnost pracovního života s rodinným, ale to, takže musí tam to obsahovat nejen to slov, tu část flexi, ale také tu security, to znamená tu bezpečnost a jistá pracovní místa. Samozřejmě to se týká zase více eh, žen než mužů kvůli rodině a tak dále. Musíme dbát na to, co musíme dělat k tomu, abychom ženy předtím chránili. A zcela poslední bod, myslím si, že dobré, že se zde hovoří o určitých konkrétních skupinách, například oper. To je myšleno spíše jako kulturní výměny a ne jako pracovní, skutečný pracovní poměr a tak dále, ale bohužel někdy v praktickém využití to je jiné, nebo tam potom dochází k těm, u těch migrujících pracovnic ještě k dvojnásobné eh, diskriminaci takže protože třeba neznají jazyk, také jsou někde málo kvalifikované, když eh, migrují do jiné země a tak dále. Takže je, myslím si, že je důležité, že zde máme tuto zprávu a měli bychom popřemýšlet o tom, jak podat co nejlepší pozměňující návrhy. To by bylo vše z mé strany. Paní Zaborská. Já bych poděkovala paní Thompson Velice děkuji za slovo. sa tento problém poňať čo najkomplexnejšie a táto iniciatívna správa prichádza na rok. E, jedná se o zprávu, o které se hovoří e, na schůzi našeho výboru e, v pravý čas, protože právě v této době se připravuje strategie 2020, připravuje se budoucnost Evropy. A pokud bychom měli v závěru tohoto roku hodnotit Lisabonskou strategii, tak, co se týče uh, té, to hodnocení Lisabonské strategie, tak to nebude příliš příznivé. A měli bychom si eh, vzít poučení a měli bychom zohlednit zejména oblasti, kde Lisabonská smlouva selhala. Eh, pardon, Lisabonská strategie selhala. Hovoříme o nejistých pracovních místech pro ženy, nicméně tento fenomén se stále více týká i mužů. Týká se nejenom střední vrstvy, ale také se týká té nejzranitelnější vrstvy populace, to jsou ti nejchudší a tam je ta situace ještě mnohem specifičtější. Když hovoříme o práci na zkrácený úvazek, tak je důležité rozlišovat Zda se jedná o částečný nebo zkrácený pracovní úvazek dobrovolný a žádaný, anebo eh, zda je vnucený, zda vychází z špatné finanční a ekonomické situace podniku. Práce na zkrácený pracovní úvazek není negativní formou práce. My si, mm, my, kdo jsme zde byli i v tom minulém období, tak si pamatujeme, že jsme v těch předchozích zprávách často žádali to, aby ženy mohly pracovat na zkrácený pracovní úvazek. A protože takto, mohou, takto jsou ženy eh, více k dispozici ještě pro další eh, své ehm, úkoly, například se mohou také věnovat péči o děti. Chtěla bych se nyní soustředit na materiální podmínky, které je společnost ochotná nabídnout ženám, které pracují na částečný pracovní uvazek. Velice často dochází při takových eh, formách práce k, k výskytu latentní chudoby. Otázka nejistého zaměstnání se dnes také zobrazuje i v našem názoru na mobilitu a flexibilitu v zaměstnávání. Ještě před deseti letech eh, bylo cestování nebo dojíždění za prací spíše specifikem eh, různých eh, manažerů a vedoucích pracovníků, ale dnes se to stává již naprostou nutností i pro, pro všechny posty, pro řadové posty. A myslím si, že to také má velký vliv na soulad mezi pracovním a rodinným životem. Také bych chtěla ještě položit otázku, zda chceme aby se muži a ženy stále více přizpůsobovali požadavkům trhu, anebo jestli chceme to, aby trh práce zde byl jako služba pro člověka. Měli bychom zde přemýšlet o legislativě. Měla by to být taková legislativa, která, eh, která eh, položí nebo postaví člověka nebo ženu do středu zájmu. Protože dnes je výsledkem to, že člověk nebo žena, pracovnice, která je ještě zranitelnější, dostává do určitého vleku, dostává se do situace, kterou jí diktuje trh práce. Na závěr mi ještě dovolte dvě poznámky. Eh, některé z nás už jsou zde více let a když si představím těch sedm let, kdy jsem zde v Evropském parlamentu a když eh, si představím, jak zde eh, můj život mezi těmi jednotlivými budovami, tak můžeme říci, že když ráno přijdeme do práce, tak ti pracovníci, um, kteří nás obsluhují, jsou stále častěji muži a velice často se tedy do těchto profesí dostávají muži, často to jsou um, migranti. A chtěla bych tedy upozornit na to, že se nezhoršuje pouze situace žen, ale také situace rodin, v nichž nebo jejichž uh, muži jsou odkázáni na práce, které jsou hůře placené. Ještě se chci vyjádřit k té nehlášené práci. Hovoříme o tom, že když jsou ženy zaměstnané jako pomocnice v domácnosti, tak často ta práce není hlášená. Já bych chtěla vyzvat ke změně legislativy, protože právě dlouhotrvající postupy, eh, které sebou nesou často různé překážky a často jsou tyto postupy příliš finančně náročné, a právě tyto postupy způsobují to, že práce žen, které pracují v domácnosti, eh, jako tedy, když jsou tedy zaměstnané eh, v cizí domácnosti, tak tato práce tedy nebývá deklarovaná z těchto důvodů a nakonec je to tedy na, na škodu nejenom těm ženám, ale i na škodu celému hospodářství. Chtěla bych také poděkovat eh, zpravodajce za tuto zprávu. My také i za skupinu EPP ještě podáme pozměňovací návrhy, ale myslím si, že nakonec se na tom celkovém textu shodneme. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji paní Záborská, nyní paní Nikolaj. Dámna prešedinta, și acest raport se înscrie na... Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že jsme všichni na jedné lodi. Myslím, že je dobře, že probíráme tyto zprávy společně, protože spolu souvisí. Nicméně nyní bych měla několik připomínek eh, vůči této zprávě, kterou osobně si velice cením. Návrh zprávy eh, podle mě měl více trvat na tom, že je třeba eh, trestat určité aktivity, které jsou v současnosti ve společnosti tolerovány nebo přijímány. Nejprve hovořím o nucené práci. To je taková forma moderního otroctví, která je bohužel někde tolerována, někdy dokonce i akceptována. A tato nucená práce vytváří diskriminaci na základě pohlaví. A tuto diskriminaci budeme schopni vyřešit až poté, co nebude tato diskriminace tolerována z kulturního pohledu, z kulturního hlediska. Dále, domnívám se, že pracovníci v domácnosti, například au pair, že bychom na ně měli v rámci této směrnice více poukazovat, protože většina těchto lidí se nachází v obtížné situaci. pracují většinou v eh, nepříznivých nebo dokonce ponižujících eh, pracovních podmínkách, většinou nemají žádnou pracovní smlouvu a my bychom měli vyzvat, aby tato aktivita nebyla tolerována. Za třetí, ráda bych poukázala na migrantky. Víte, že migrační toky se zvýšily eh, hodně lidí je nuceno migrovat eh, do jiné země, najít si nějaký zdroj příjmu. Navíc máme hospodářskou krizi, takže jejich situace je ještě složitější. A k tomu se přidávají ještě různé trestné činnosti, například obchod s lidmi, anebo černý trh, místa, pracovní místa na černém trhu a těchto pracovních míst je stále více. Já myslím, že můžeme říct, že existuje takový trend, v rámci kterého je do členských států přiváženo stále více a více žen, které jsou poté nuceny pracovat eh, v zaměstnáních, která jsou velmi špatně placená a jsou nabízena na černém trhu. Takže měli bychom vyzvat členské státy k tomu, aby vypracovali politiky, které budou odrazovat od tohoto fenoménu, protože eh, postranní účinky tohoto fenoménu jsou takové, že dojde k odcizení další generace, odcizení v rámci rodiny. Také jsme zažili fenomén sebevražd dětí, jejich matky opustili rodinu a odešli do jiné země právě za účelem hledání nového zaměstnání. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná, protože mnoho řeč, věcí zde již zaznělo. Já bych chtěla pouze požádat zpravodajku o to, aby vyjasnila bod 5 ve francouzském překladu se hovoří o nezbytnosti spojování nebo syndikalizace, tedy spojování žen, to je právo na odbory nebo na zakládání odboru nebo spojování se je právo, to není povinnost. Nevím, jestli ta, ten překlad skutečně odpovídá té myšlence. Uh, ale jestli by nemělo, neměli spíše říci, že rozvíjení sociálního dialogu s ženami, protože to je něco, co tedy je možné a žádoucí. Ale ta formulace, tak jak je tam uvedena, by předpokládala, že spojování se nebo zapojování se do odboru je povinné, což není ten případ v 27 členských státech, takže to by vlastně, by, měli bychom asi revidovat tu poslední větu bodu 5, alespoň já se to tak domnívám, ale možná zpravodajka nám to vyjasní. Děkuji, paní Moren. Paní Figurejdo žádá o slovo. obrigada, Senhora Presidente. Também quero agradecer à nossa relatora o trabalho que fez. Děkuji, já bych chtěla také poděkovat zpravodajce. Myslím si, že je to nesmírně závažné téma. Chci vám pouze připomenout, že minulý rok jsem byla mezi těmi, kdo podpořili pilotní projekt který má zavádět nebo který má bojovat proti nejistým pracovním podmínkám, který má na tyto eh, pracovní místa klás určité podmínky. Myslím si, že by bylo důležité, aby nás komise informovala o tom, jak eh, ta situace dopadla, jak to vypadá. Eh, dnes je stále více nejistých pracovních míst. Možná i e, například statistiky nám ukazují, že 75 nových pracovních míst jsou vlastně v té kategorii nejistých pracovních míst. A v některých zemích je to dokonce 90 Většina těchto pracovních míst také většina pracovních míst, která jsou pro ženy, jsou nejistá. Také jako houby po dešti eh, rostou různé eh, takové ty agentury pro, pro krátkodobé, pro zprostředkování krátkodobé práce. A já mám trošku pocit, že ta situace se spíše zhoršuje. Minimálně v mé zemi eh, je to, mám pocit, že se tam to zhoršuje. Kolegyně upozornila na skutečnost, že už zde jsou různé směrnice, které však neberou dostatečně v úvahu to, jaká je situace. Myslím si, že musíme také ošetřit ten jev eh, pracovních agentur. Měli bychom se na to ještě podrobněji podívat. A chci ještě zmínit další věc která je důležitá i pro mou zemi. A to legislativu, která má chránit práva žen, zejména e, práva žen v mateřství. Také je důležité to, abychom podpořili abychom podpořili e, platy. E, minimální mzda je 450 eur na měsíc, ale to je pak ještě zdaněno, 20, 25 eur je ještě daň, takže si představte, eh, jak vyžijete ze 425 eury na měsíc, jak z toho dokážete vyžít a ještě z toho živit rodinu. To je nemožné a eh, myslím si, že to se týká velkého počtu žen. A pokud chceme tedy aby některé ženy chtějí pracovat, ale vlastně pracují za ty minimální mzdy. A velice často také potom je obtížné eh, například získat přístup ke zdravotní péči, souvisí to i s těmi systémy zdravotního zabezpečení. A já si myslím, že je důležité podívat se, jaké to má důsledky v praxi, protože můžeme navrhnout velice skvělou e, směrnici, ale nakonec v praxi to vypadá jinak. A třeba v Portugalsku jsme tím, že nám moc nepomohli. Děkuji, nyní komise. Nyní, prosím, máme zde komisi. Me the floor. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Je to velice důležité a zajímavé téma. Stávající krize je popisována tak, že má opravdu závažné následky a dukazuje se, je zde důkazy o tom, že ty dopady jsou hlavně na zaměstnání, zaměstnání, ve kterých eh, pracují ženy. Je důležité tedy monitorovat pracovní trh a my máme náznaky, že ty dopady na pracovní trh byly stejné jak na muže, tak na ženy. Ženy častěji pracují ve flexibilnějších eh, zaměstnáních, které jsou hůře placená, placené a je zde tedy velké riziko horších podmínek pro ženy a dále je pouze prohlubována nerovnost. Komise si všechno toto uvědomuje a jak jsme již v poslední výroční zprávě o eh, genderové rovnosti hm, řekli, je důležité zachovat genderovou rovnost tak, abychom byli schopni splnit cíle EU ekonomické a sociální kohezi. A je důležité, aby se ženy účastnily eh, na pracovním trhu, protože to nejenom, že přispívá k jejich nezávislosti, ale je to také dobré eh, pro boj proti mm, chudobě a vyloučení. 5. března byla přijata charta pro ženy, je to politický závazek komise v oblasti genderové rovnosti a chceme tuto chartu eh, převzít i do budoucí strategie, kterou budeme uplatňovat eh, v dalších pět let. Pět priorit je neza- ekonomická nezávislost. Je nám jasné, že nemůže být rovnost mezi muži a ženami, aniž by byla ekonomická nerovnost. Proto podporujeme další zapojení žen v EU do pracovního trhu a musíme se také věnovat těm skupinám, které jsou postiženy jiným druhem diskriminace, takže se soustředíme nejenom na ženy, ale i na migranty. Musíme také poukázat na uh, důležitost kvalitních zaměstnání pro ženy, protože ženy jsou nadměrně zastoupeny v čes- částečných uh, zaměstnáních, tedy v zaměstnáních, která, jsou, uh, která mají rizikovější podmínky. Další bod důležitý, který je zmíněn ve zprávě, uh, se týká eh, stejného platu za stejnou práci. To je také priorita charty. Je jasné, že ženy čelí na pracovním trhu mnohým nerovnostem a důsledkem toho je právě rozdíl v platu, což je v současnosti podle posledního šetření Eurostatu 17,8 17 rozdíl v platu. Komise použije veškeré nástroje, aby se s tímto problémem vypořádala. Budeme konzultovat naše sociální partnery a budeme se snažit zlepšit rámec společenství pro stejný plat. Další důležitý krok je informační kampaň, která byla zahájena v roce 2009 a která bude pokračovat i letos. Tato kampaně je důležitá, protože hlavním jejím cílem je zvýšit povědomí mezi pracovnicemi. Dále, komise se bude snažit eh, zjistit, jaká je možnost vylepšit legislativu, která se týká rodinných dovolených, stejně tak, jak to bylo v případě mateřské dovolené a budeme stále monitorovat cíle společenství. Posledním bodem návrhu zprávy tady síť odborníků komise bude na konci tohoto roku eh, zadána, bude jim zadán úkon, aby se zabývali genderovým aspektem, genderovou rovností a také eh, rovností v platech. Děkuji. Na závěr dávám ještě slovo paní Thompson, ale buďte prosím stručná, máme ještě jeden bod. Eh, velice děkuji, já budu skutečně velice stručná. Chtěla bych poděkovat všem kolegům eh, a kolegyním za jejich velice cené poznámky k mé zprávě a chci ještě eh, reagovat na některé otázky, které zazněly. Ehm, paní Záborská se ptala, jak to bude, co vlastně společnost poskytne ženám, které pracují na částečný úvazek. A hovořila o tom, že pokud tedy eh, pracujete dobrovolně na částečný úvazek, tak eh, vy vlastně poskytujete eh, službu i rodině. Dnes si myslím, že musíme dobře zvážit všechny ehm, přínosy péče o rodinu. V Evropě máme velký počet rozvodů, ale někdo, některé ženy se rozhodne, dobře, budu pracovat na částečný úvazek a budu se třeba starat eh, o úklid doma a muž bude živit rodinu. Nicméně eh, velice často dochází k tomu, že ta žena, která pracuje doma, v podstatě pracuje velice eh, velký počet hodin, protože doma je stále co dělat. A její kolegyně, ta zatím pracuje, je zaměstnaná, pracuje, odvádí daně a když přijde domů, tak také se věnuje eh, rodině, také se věnuje domácnosti. Takže nakonec vlastně tyto dvě ženy jsou ještě mnohem, na, na mnohem méně vlastně rovnoměrné pozici. A já si myslím, že není dobré, abychom podporovali Eh, částečné pracovní úvazky. Samozřejmě, že jsou určité ženy, které nemohou dostat pracovní poměr na dobu určitou, ty bychom však měli podpořit. Také co se týče odborů a združování v odborech, tak já pocházím ze země, kde je velká tradice sociálního dialogu. No a dále jste zde zmínili nucenou práci. Tato zpráva se netýká nucené práce. E, možná bychom e, o nucené práci měli hovořit spíše v dokumentech, které se týkají obchodu s lidmi. Z této není příliš relevantní. A ještě teď se vrátím k těm odborům. Tak e, v některých zemích v Evropě je velice malé zastoupení lidí v odborech, ale třeba ve skandinávských zemích tam funguje dobře ten dialog v rámci odboru a ten sociální dialog. To bych také ještě chtěla zdůraznit. E, už vás nebudu dále zdržovat, děkuji za pozornost. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ještě lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 29. června. Hlasovat ve výboru se bude 28. nebo 29. září. Jež teď už nám nezbývá moc času, ale máme před sebou ještě jeden bod. Na dnešním pořadu jednání jedná se o projednání návrhu stanoviska. A e, je to pro zprávu, pro kterou je příslušným výborem výbor EMPL a jedná se o demografické výby a mezigenerační solidaritu. Hned dám slovo paní Bauer, naší navrhovatelce. Máte slovo. Děkuji si, elnök Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být opravdu stručná, protože jádro problému, o tom se zde již dnes hovořilo. V každém případě bylo to mm, při příspěvku mojí kolegyně paní Pitekainen, když prezentovala svou zprávu. V mém případě se jedná o stanovisko, stanovisko, které vlastně eh, se týká zprávy Tomase Mana, protože příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost. Jak víte, tak určité napětí mezi generacemi se je, je, je dost silné, to napětí, a nemůžeme očekávat, uh, že evropské fondy, no prostředky z evropských fondů mohou přispět k tomu, aby se snížilo toto existující napětí. Pak je zde problém mezigenerační solidarity, který je mimořádně důležitý, protože uh, ty generace vzájemně na sobě závislí, vzájemně, závislé, vzájemně se potřebují. To je vlastně to, co motivuje tu skutečnost, že se zabýváme tímto problémem. Je také zřejmé, že každá generace eh, naráží na konkrétní specifické problémy. Já jsem chtěla, aby bylo zdůrazněno následující. Mladí lidé, ale, ale i starší lidé narážejí na tu skutečnost, že Evropská unie chce zvýšit v následujících deseti letech zaměstnanost. Aby se to mohlo podařit, tak je potřeba mimořádného úsilí, ale je potřeba také lépe spojit pracovní život s rodinným životem. To by vlastně umožnilo snížit toto napětí. Také je zřejmé, že v tomto stanovisku se musíme zabývat ještě dalšími problémy a to problémem diskriminace eh, starých lidí, eh, na který narážíme dost často, ale ostatně o tomto se zde již hovořilo. To je vlastně předmětem jiného dokumentu, než je toto stanovisko. A potom jsem také již před chvílí říkala, když jsem hovořila o zprávě paní Pitekainen, že zde máme příležitost ze sociálního hlediska, která, o které se zatím příliš nehovořilo. A to měli bychom pře- přemýšlet o celoživotním vzdělávání nebo učení, ne ve věku 40 let, ale měli bychom to zajišťovat také pro starší lidi, kteří by neměli být vyloučeni. Předsedkyně, děkuji. Hlásí se o slovo paní Cornelisen, takže buďte stručná, prosím, tak abychom ještě vyslechli komisi. Já plně souhlasím s tím, že jsme se bavili, když jsme se bavili o ženách ve stárnoucí společnosti, takže zde dochází k jistému překryvu s touto zprávou. Takže je dost dobré, abychom některé aspekty dali i do té zprávy Tomase Mana z výboru EMPL. A já jsem také stínová zpravodajka tuto, pro tuto zprávu v výboru pro zaměstnání. Je tedy důležité, abychom tu genderovou dimenzi eh, správně zasadili i do zprávy Tomase Mana. Děkuji. Tak fru Kosta, en kort Děkuji, paní Kosta. Žádá o slovo, prosím stručně. Děkuji. Já souhlasím s paní Bauer o tom, že se tam vnáší tato dimenze. Myslím si, že je důležité zdůraznit také otázku žen stárnoucích žen, tedy v rámci mm, celoživotního vzdělávání nebo přístupu k němu. Také si myslím, že by bylo užitečné předlo- zdůraznit dvojí odpovědnost žen, to znamená v práci a v zaměstnání tedy a v rodině, aby nedocházelo k tomu, že rodiny se stanou určitým tlumičem v oblasti mezigeneračních vztahů. Také si myslím, že je důležité, abychom řekli, že některé politiky mohou vytvářet nebo posilovat solidaritu mezi generacemi, například daňová politika. A mohli bychom hovořit o vytváření podmínek pro eh, na, nastolení rovnováhy v sociálního systému. Předsedkyně, děkuji, paní Moran. Já budu také velmi stručná. Chtěla bych vzhledem k práci, kterou odvedla paní Bauer, je to velmi zajímavý dokument, je tam bod, o kterém se zde vůbec nehovoří. A to je, že v podstatě dnes generace prarodičů zaujímají nové místo vzhledem k vnoučatům a k rodině v těch vztazích mezi generačních se, bychom se neměli dívat pouze na solidaritu těch akti, té aktiv, té aktivní generace vůči stárnoucí generaci, ale měli bychom se podívat také na jejich solidaritu vůči vnoučatům. Všechny studie sociologické v dnešní době ukazují, že vazba mezi vnoučaty a prarodiči se výrazně změnila a že právě ta solidarita, ta základní solidarita je na této úrovni. Takže bych byla ráda, kdyby paní Bauer, pokud s tím tedy souhlasí, kdybychom tam mohli zapracovat někde, protože to je velká změna ve společnosti a souvisí to s vývojem rodiny. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Komise má slovo. Um, thank you very much. Děkuji. Začnu tím, že vám podám nejnovější zprávy o našich plánech pro rok 2012 eh, v oblasti aktivního stárnutí a v oblasti podpory solidarity mezi generacemi. To je tedy ten nejaktuálnější název této zprávy. Podpořil nás eh, podpořila nás celá komise. Eh, musíme zahájit ještě v rámci komise konzultace. Nevíme, jak se iniciativa bude nakonec jmenovat, ale bude zahrnovat určitě aktivní stárnutí, tak solidaritu mezi generacemi. Několik poznámek k návrhu zprávy. Nejprve bod 25, co se týče Evropské aliance pro rodiny. Myslím si, že to změní uh, Eh, prokázáno dobrými zkušenostmi, je příliš úzké, protože to vlastně znamená, že by zde měl být nějaký směr, kterým by se politika měla ubírat. A některé praktiky asi půjdou tím směrem, jiné nikoliv. Jak jsme viděli v průběhu diskuzí, závisí také hodně věcí na daném členském státě. A i kompetence pro rodinnou politiku spadají do kompetencí členských států. Co se týče eh, práce na částečný úvazek, eh, to se také velmi liší, protože v některých eh, zemích ženy nechtějí pracovat na částečný úvazek. V jiných zemích je naopak důležité vyzvat ženy, aby spíše pracovaly v, v zaměstnáních na plný úvazek, ne na částečný úvazek. A některé eh, země, například Nizozemsko, má více částečných úvazků spíše pro muže než pro ženy. Takže záleží skutečně na tom, jaké si stanovíte cíle a o to se budou odvíjet nejlepší praktiky. A také bychom měli mluvit o vzájemné výměně zkušeností v rámci aliance. Dále, bod 26. Tady bychom mohli zmínit eh, teleworking, což by bylo dobrým příkladem, jak sloučit eh, rodinný a pracovní život. Je to také důležitější i z toho důvodu, že stále více času eh, padne na to, že lidé dojíždí do práce. A práce doma by tedy mohla být skombinována eh, eh, s, s testaráním se o děti. V některých případech to nebude možné, ale každopádně ušetříte čas nad tím, že nemusíte dojíždět do práce. Také bylo zmíněno, že je zde navázání na dvě iniciativy, o kterých jsme se bavili předtím. Nejprve bych rád zmínil některé z nich. zajímavou myšlenkou, kterou bychom se mohli zajímat, eh, zabývat i v rámci této zprávy. Eh, zmínila paní Paniadeli. Eh, jedná se o parlament starších tedy tím pádem, abychom je zapojili do řízení například pečovatelských domů. Je to také aspekt aktivního stárnutí. Pak zde byla paní Nikolaj, která e, zmínila migraci a také to, že některé e, děti byly ponechány v jednom členském státě a rodiče pracují v dalším členském státě. A to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, paní Bauer. Dávám slovo, aby stručně zakončila rozpravu. Ano, děkuji. Já vím, že už nemáme příliš mnoho času, takže bych vám tedy chtěla všem poděkovat za vaše komentáře a mám několik, několik stručných poznámek. Eh, k tomu, co řekla Elizabeth. Pamatuji si na příklad maďarské legislativy. Tam platí, že eh, vlastně ta rodičovská dovolená je mm, dostupná i pro prarodiče. Možná bychom třeba se tím mohli inspirovat. Mohl by to být eh, takový dobrý příklad, který by také mohl této situaci pomoci. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně.